fine. I have, I have mine. Don't worry. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich bitten. Dame a pánové, mohu vás Pane předsedo, já mám otázku k hlasování o Al- zprávě o Albánii. Pro případ, že Kosovo Albánie se spojí, platí pak tato zpráva i pro Kosovo? wegen seiner engen Beziehung zu Premierminister Rama Kolega Fleckenstein vzhledem ke svým úzkým vztahům s premiérem Rámou odpoví. Samozřejmě, že ne, pane kolego. My jsme o tom včera podrobně diskutovali a e, z časových důvodů, mm, vzhledem, mm, co k tomu bylo řečeno, vzhledem k tomu, to, to už není možné tedy do toho dostat. Budeme o tom diskutovat, protože jsou tam různé názory v Evropském parlamentu. Není to možné udělat ústním pozměňovacím návrhem? Možná bychom to mohli udělat i v rámci considerations, možná jednoduše, možná by to bylo možné zvážit. konstatujeme, že tato zpráva platí pouze pro stav, současnou Albánii nebo něco takového. Ne? Nechcete? Pokud to kolegovi stačí, tak začneme hlasování kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato návrh 37, mm, zamítnuto kompromis 4, kde je pro, drželi přijato, návrh 40, kdo je pro, proti, že je zamítnuto. 44, um, ehm, zamítnuto, zamít, 44, kdo je pro, ti zamítnuto, 46 pro, proti, žili zamítnuto, 47 pro, proti, drželi zamítnuto, 48 pro, proti, drželi přijato. Spole, tři společné návrhy 49 až 51 pro, proti, čili zamítnuto. 52 pro, proti, čili zamítnuto. 53 pro, proti, drželi, zamítnuto. 55 pro, proti, přijato. 56 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 58 pro, proti, je přijato. 59 pro, padá přijetím návrhu 48, 60 pro, proti, přijato. Kompromis 5, kde je pro, proti, přijat. Kompromis 6, kde je pro, proti, přijato, kompromis 7 pro, proti, přijato, přejdeme k kompromisu 8, kdo je pro, proti, je přijato, návrh 93, kdo je pro, proti, želi zamítnuto, 94 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 95 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 96 pro, proti, zdrželi zamítnuto 97 pro, proti, zdrželi zamítnuto 98 pro, proti, zdrželi přijato 99 pro, proti, přijato 100 pro, proti, zdrželi zamítnuto 101 pro, proti, Ověříme. Končím hlasování. Přijato 33 hlasy 102 pro, proti, eh, zdrželi přijato, 104 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 105 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 106 pro, zamítnuto, 107 pro, proti, zamítnuto, ústní pozměňující návrh 1 pro, proti, zdrželi, ověříme, Končím hlasování. 37, 37 k 16. To bylo 108, 109 pro, proti, drželi zamítnuto, kompromis pro, 9 pro, proti, drželi přijato, 118, kde pro, proti, drželi. Eh, zamítnuto. Já hlasoval proti. 118. 118. Elektronicky. Končím hlasování. 25 ku 33 zamítnuto. 109 pro, 119 pro, proti, zamítnuto, 120 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 121 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 122 pro, proti, zdrželi přijato, kompromis 10 pro, proti, zdrželi přijato, kompromis 11 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 129 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 133, 134 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 135 pro, proti, přijato. 137 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi, přijato. 144, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. 144. Nad, nad kompromisem 13. Ano? Ještě jednou chcete hlasovat? 144, kdo je pro? Proti? Zdrželi Přijato. Kompromis 13, kdo je pro, proti, přijato. Návrh um, ehm, 157, kdo je pro, proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, přijato. 158, 159, kde je pro, proti, zdrželi, ověříme. Končím hlasování. Je to přijato 31 hlasy proti 27. Kompromis 14 pro, proti přijato. Ústní pozměňovací návrh 2 po částech. První část, kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Přijato. 166 pro? Proti? Želi zamítnuto. 167 pro? Proti? Želi přijato. 168 pro? Proti? Drželi přijato. 169 pro? Proti? Drželi přijato. 170 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis 15, kde je pro, proti, zdrželi přijato. 173, kde je pro, proti, zdrželi přijato. 174, kde je pro, proti, zdrželi zamítnuto. 175, kdo je pro, proti, zamítnuto. 176, kdo je pro, proti, přijato. Pán Fleckenstein? Ke kompromisu 16 mám ústní pozměňovací návrh, který jsem hlásil předem. Prosím, já eh, navrhuji člán eh, řádku 2 a 3 zařazení. A e, velké albánsky hovořící skupiny v Kosovu a bývalé Jugoslavské republice Makedonie, tak to vyškrtnout, aby nebyly nedorozumění. A i tak je to odsouhlaseno s původním navrhovatelem liberálů. Nějaké námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže budeme hlasovat. Kompromis 16 v tomto znění. Kdo je pro? Proti zdrželi přijato. 189, e, kdo je pro? Proti. Zamítnuto 190, kdo je pro? Proti. Zamítnuto 191 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 192 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 1 a 2, kde je pro, proti, eh, zamítnuto, 3, kdo je pro, ti přijato, 4 pro, proti, zdrželi zamítnuto, 5 kde je pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 1, kde je pro, proti, přijato, kompromis dvě, kdo je pro, proti, eh, přijato, návrh 18, kde je pro, proti, přijato, 21, kde je pro, proti, přijato, 22 pro, proti, byly zamítnuto. 23 pro, proti, drželi zamítnuto. 24, kdo je pro, proti, drželi zamítnuto. 26, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 27, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 28, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. Elektronické hlasování o celém dokumentu. Končím hlasování. Zpráva je přijata 50 hlasy. 1 eh, 50 hlasy, 3 proti, 4 se zdrželi. Gratuluji panu zpravodaji. Nyní se dostáváme ke zprávě o Bosně a Hercegovině. Spravodajem je pan Preda. Eh, začínáme hlasování kompromis 3, kdo je pro, proti zdrželi přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti přijato. Návrh 53, kdo je pro, proti, přijato. 54, kdo je pro, proti, žili zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Pak se dostáváme k návrhu 65. Kdo je pro návrh 65? Proti? zdrželi zamítnuto. Si nehlasoval. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 19 proti 32 zamítnuto. Šedesát pět pro. To jsme teď dělali. Aha, 68, 69 pro, proti drželi zamítnuto. 70 pro, proti drželi zamítnuto. 71 pro, proti drželi zamítnuto. 72 pro, proti drželi zamítnuto. 75 pro, proti zdrželi zamítnuto. 76 pro, proti, eh, zamítnuto. 78 pro, proti, přiželi zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 79 mm, pro, proti, zdrželi zamítnuto. 80 pro, proti, z, zamítnuto. 81 pro, proti, přijato. 82 pro, proti, drželi zamítnuto. 83 pro, proti, zamítnuto. 84 pro, proti, přijato. 85 pro, proti, drželi zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, přijato. Stáváme se k druhé části návrhu 98, kdo je pro, proti, přijato. hlasování. Návrh přijat, zamítnout 22 proti 33 hlasům. 33 proti. 100 pro, proti, drželi zamítnuto. 101 pro, proti, zamítnuto. 102 pro, proti, zamítnuto 103 pro, proti, drželi zamítnuto 104 pro, proti, přijato 105 pro, proti, přijato 106 pro, proti, přijato kompromis 9 pro, proti, přijato 112 pro, proti, zamítnuto 113 pro, proti, zamítnuto 114 pro, proti, zamítnuto 115 pro, proti, já jsem nedával pozor, 115 pro, proti, přijato, 116 pro, proti, zamítnuto, kompromis 10 pro, proti, přijato, 126 První část, kde pro? Proti, přijato druhá část pro, proti, zamítnuto. 127 pro, proti, přijato. Kompromis 11 pro, proti, přijato. Kompromis 12 pro, proti, přijato. Kompromis 13 pro, proti, přijato. Kompromis 14 pro, proti, přijato. K druhé části 168, 169. Kdo je pro první část? Pro druhou část. Proti ověříme. Končím hlasování. Návrh je přijat 29 proti 22 hlasům. Kompromis 15, kde pro na, no. padá, pokud část 2 pozměňujícího návrhu 167 je přijat. Kompromis 15. Pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 177 pro, proti, zamítnuto 179 pro, proti, drželi, přijato. Ověříme. Končím hlasování. Je to přijato 28 proti 23, 29. Kompromis 16 to je pro, proti přijato. Kompromis 17 to je pro, proti přijato. Pozměňovací návrh 200, kde pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Kompromis 18, kde pro, proti, přijato. Druhá část pozměňovacího návrhu 204 pro, proti, přijato. 210 pro, proti zdrželi zamítnuto 211 pro, proti zamítnuto 212 pro, proti, přijato 213 pro, proti, drželi přijato 214 pro, proti, drželi zamítnuto 215 pro, proti, drželi zamítnuto 216. To je všechno zamítnuto. První, ne, první část, 2016, první část pro, proti, přijato. Druhá část pro, věříme. První část elektronicky. Končím Hlasování 30 proti 25 přijato. Kdo je pro druhou část? Proti, žili přijato. Dvěstě osmnáct pro, proti přijato, 220 pro, proti přijato, kompromis 15 pro, pardon, kompromis 19, pardon. Kompromis 19. Pro, proti přijato. 229 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 230 no, zamítnuto. 231 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 232 pro, proti, zamítnuto. 233 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 234 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 235 pro, proti, um, přijato. 236 pro, proti, um, zamítnuto 237 pro, proti, zdrželi zamítnuto 238 pro, proti, zamítnuto 239 pro, proti, zdrželi zamítnuto 240 pro, proti, přijato 241 Řízeno kompromis 1 pro, proti přijato, kompromis 2 pro, proti zdrželi přijato, e, návrh 12, kde je pro, proti přijato, návrh 15, první část, kde je pro, proti přijato, druhá část, kde je pro, proti Přijato. Přijato. Končím hlasování. Tak to se ale nepovedlo. Návrh 16 pro to bylo 27 24, 25, 16 pro, proti zdrželi přijato 1 pro, proti přijato 2 pro, proti zdrželi zamítnuto 3 pro, proti zdrželi přijato 5 pro, proti Ověříme. Končím hlasování. 16 k 36 je zamítnuto. Teď na elektronické hlasování o celém textu, kdo je pro. Končím hlasování. Návrh přijat. 45 hlasy proti třem a čtyři zdržení. Gratuluji panu Predo. Pane Plenkovič, převezmete předsedající a já se musím rozloučit k jednání o Albánii.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

Okay, dear colleagues, let us... Takže, vážení kolegové, pojďme pokračovat v našem pořadu jednání. Další bod je číslo 10 a sice informace předsednictva delegace pro vztahy s Čínou o návštěvě v Hongkongu. Já bych chtěl vřele eh, přivítat pana Jo Lajnena, tedy předsedu této delegace, který se právě vrátil ze návštěvy v Hongkongu. Číny. Jak víte, tak 16. a 17. března byl na návštěvě v Číně i náš předseda, pan Schulz. Budeme tedy hovořit i o strategickém významu tohoto partnerství a budeme vypracovávat zprávu o vztazích Čína. Naším zpravodajem je pan Bastian Belder z EKR. Budeme to projednávat ve výboru před a po letní přestávce a v říjnu to bude projednávat parlament jako celkový. Veřejné slyšení o vztazích EU-Čína je plánováno na 26. května. Implementace strategického programu pro spolupráci mezi EU a Čínou do roku 2015 bude projednávána na summitu EU-Čína letos v létě. Voláme tam po širší konzultaci a prohloubené spolupráci také, pokud jde o strategická a bezpečnostní témata. Čína už ohlásila, že chce mít eh, dobré vztahy se všemi geografickými oblastmi a nechce prohlubovat vztahy s nějakou konkrétně. Eh, nicméně se nepřipojila ke sankcím proti Rusku kvůli Ukrajině a eh, před rokem navíc Čína s Ruskem uzavřela smlouvou smlouvu o dodávkách plynu v hodnotě více než 300 miliard eur. Čína se stále více tady eh, připojuje k ruským vojenským cvičením, pozemním i vodním, takže pane Lajnene, nás by zajímalo, pokud jste tady o něčem takovém hovořil během vaší návštěvy v Číně, tak eh, co nám o tom můžete říct a jaká je role podle vás role Číny, pokud jde o ukrajinskou krizi. Pokud jde o Eh, událostí mezi čínskými a japonskými, tedy střety mezi čínskou a japonskou armádou, eh, tak tam došlo ke zvýšení počtu, eh, takže by nás také zajímalo, jaké máte informace o vztazích mezi Čínou a Japonskem. Poslední satelitní snímky ukazují, že Čína stále více zvyšuje počet svých posádek na těch ostrovech, o kterých se vedou spory v Jihočínském moři. Na to také reaguje Větnam a Filipíny a tím se tady zvyšuje další riziko eh, nepříznivého vývoje. Tibetané mají eh, pocit, že jejich kultura a jazyk je ohrožen a Ujgurové v Xinjiangu jsou na tom podobně a je tam riziko, že se zradikalizují. Takže eh, nás bude velice zajímat, jaké hlavní prvky jste projednávali, pokud je o práva menšin, pane Lajnene. Vaše delegace také navštívila Eh, Hongkong eh, loni eh, tam došlo k okupaci ze strany tak, toho takzvaného deštníkového hnutí, kde se tady uh, hovořilo o volbách v roce 2017. Takže by nás zajímalo, jaké, jestli jste o tom hovořili a jestli vám hongkongská vláda dala nové informace o tom, co plánuje, pokud jde o demokratizaci voleb. Zajímalo by nás také, zda jste se setkali se zástupci uh, Eh, toho deštníkového revolučního hnutí. Příští měsíc bude 40. výročí navázání diplomatických vztahů mezi EU a Čínou a bude tady pro nás důležité, abyste nám řekl, zda se v Pekingu plánuje nějaká akce na připomenutí tohoto výročí. Pane Lajne, nemáte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Máme 40 let vztahů mezi EU a Čínou 6. května proběhne mm, oslava v Berlemu a také mm, slavnostní akt e, v Pekingu. Já, sekretariát a další kolegové vedli řadu mm, jednání v Číně s eh, hospodářskou komorou, s Národním kongresem, ministerstvem zahraničním, nevládními organizacemi, žurnalisty. Náš dojem je, že Čína je eh, země, která se mění. Ekonomicky, politicky, kulturně. Ekonomicky eh, jsme viděli, že růst poklesl z 10 na 7 nebo 6 což vede jaksi k bojům o přerozdělování. Máme mm, různé problémy v zemi samotné, vysoké zadlužení obcí, velké rozdíly mezi chudými a bohatými a nemovitostní bubliny, kde jsou prázdná města, kde nikdo nebydlí. Politicky se ta země za poslední dva roky změnila. Prezident Xi je velký mocenský faktor v zemi. Antikorupční kampaň eh, je vedena s vysokou intenzitou, také vojenskými představiteli, šéf tajných služeb eh, mm, se toho nestraní. Ehm, prezident chce právní stát, nechce své volná rozhodování na regionální, lokální úrovni Mnozí říkají, že to je spíše práva, eh, spíše tedy nikoli vláda práva, ale vláda jaksi mm, nějakých vyhlášek nebo nařízení. Takže to je otázka, co eh, to v Číně znamená. Eh, tlak na jinak myslící, smýšlející, tak za dva rok, poslední dva roky bylo více zatýkání než za posledních 20 let. Velice se utahuje svoboda projevu, jsou útoky na takzvané západní hodnoty, nevládní organizace, nadace jsou podezřelé a kontrolované. Připravuje se zákon o nevládních organizacích, kde by se zostřila kritéria na uznávání, takže bude obtížnější založit nevládní organizaci v Číně také žurnalisté se stěžovali na represálie, především co se týče odpírání víz. No, jsou novináři e, z Hongkongu, e, informují o Číně a mají problémy dostat víza. Kulturně se ta země mění, mladá ehm, generace nemá tak velký zájem o politiku jako o lepší život – a to platí i pro střední vrstvy, kteří, který vadí především znečištění životního prostředí, což je také, vláda, eh, také otázka legitimity vlády, znečištění vody, eh, problematika potravin. To je hlavní, to je, to jsou klíčová témata v Číně. Máme zprávy o četných stávkách v mnoha firmách za lepší pracovní podmínky a mzdy a také počet lokálních protestů proti projektům a rozhodováním úřadů eh, tedy narůstají. Eh, vztahy mezi EU a Čínou, kolegové, eh, tak mm, hlavním bodem je investiční dohoda. Čína tlačí na tempo, EU dbá na podstatu věci, především otázku, zda je přístup na trhy investiční dohodě. Mnoho trhů je e, tedy zamčeno, uzavřeno. Také ochrana investic je velké téma pro naše firmy v této dohodě. To zmínila obchodní komora. Čína dále mm, myslí na e, dohodu o volném obchodu s, Čín, s EU. To by podle nás byl, měl být až druhý krok. Diskutuje se o statutu tržní ekonomiky, o kterém se bude rozhodovat do konce roku 2016. Je tam pět podmínek, eh, aby byl ten status udělen. Obchodní eh, hospodářská komora v Pekingu je skeptická, začíná je e, tržní ekonomikou vzhledem k roli státních podniků a omezení evropských firm, které působí v Číně, příklad e, bankovnictví, IT technologie se jaksi vykládají čínsky, takže e, banky musí vydat svůj source code, což Mm, ne, není tržní chování. My jsme ehm, hovořili o různých eh, domácích politických, eh, zahraničně politických tématech. Čína eh, k Ukrajině se vyjádřila, že jedna země je obětí agrese druhé nebo útoku druhé, současně ale byli proti sankcím, takže bylo zjevné, že nejsou pro sankce, jsou velmi sebevědomí na světové scéně. Eh, eh, dále je tady ten projekt Hedvábné stezky, to je projekt, který kde Čína investovala již miliardy dolarů EU musí koordinovat, zda se toho budeme, na tom budeme podílet nebo ne, jaké jsou podmínky, zda jsou mezinárodní standardy při vypisování projektů, zda je spravedlivá soutěž pro evropské a čínské firmy. Ale toto je, velk, toto je projekt, který leží čínské vládě velmi na srdci. Azijská investiční struktura, strukturální banka Eh, mm, některé státy EU se toho účastní, některé ne, takže tady je potřeba lepší koordinace u mm, přístupu k Číně. Potřebujeme novou strategii pro Čínu, poslední je z roku 2006. Velice stručně k Hongkongu. Zajímavé debaty s, výkon, s představiteli výkonné moci. Eh, Mm, opoziční i většinový, buď příští týden, to týden nebo příští týden bude, se očekává výsledek prvního kola konzultace, takže aktuální. Eh, uvidíme tedy, co exekutiva navrhuje jako systém voleb. To je politické téma samo o sobě. Podle časového plánu by v červnu tohoto roku měl být předložen volební zákon, Eh, mm, vláda všem nemá většinu. Opozice má 27 hlasů. Eh, chybí dva hlasy do dvoutřetinové většiny. Otázka je, zda je pohyb směrem ke kompromisu, nebo zda je tam blokáda mm, toho volebního zákona. Eh, stany eh, hnutí Occupy stále stojí na pěší zóně. Hodnocení opozice je, že blokáda ulic už trvala příliš dlouho, nálada v Hongkongu se změnila a již nebylo užitečné 79 eh, blokovat hlavní osu. Um, a pozice spíše škodila mm, tom procesu všeobecných voleb v roce 2007. EU a Hongkong eh, mají samozřejmě ekonomické vztahy, připravuje se investiční dohoda, také režim eh, platňování cel pro ochranu duševního vlastnictví. Hongkong obecně roste um, zatím neutrpěl jako lokalita. Ekonomicky to uh, hospodářství prosperuje. A tím bych asi skončil svoji zprávu. Děkuji. Děkuji, pane Lajnan. A nyní bych dal slovo zpravodaji panu Belderovi. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, eh, uh, collega en te... Děkuji, pane předsedo. A kolega a stínový zpravodaj a předseda čínské delegace Lenin a kolega Butikofer s námi vycestovali. Já bych eh, tedy rád poděkoval za tu jasnou vizi a za ten komplexní obrázek situace. V tuto dobu se děje v Číně eh, mnoho věcí a já bych rád zdůraznil, že když se zaměřujeme na ty záležitosti nebo rozvoj situací s tou novou Mezinárodní bankou pro rozvoj, do které se vlastně zapoje celá řada zemí, tak to prokazuje, že je tu zapotřebí určité evropské eh, koordinace. V holandském tisku se poslední týden eh, objevily zmínky o tom, že je tu zapotřebí jasných, eh, transparentních postupů a také pravidel pro řádné řízení, sociální, ekologickou zodpovědnost v Číně. Čína má opravdu velký význam, takže já bych chtěl vědět, jak jste s čínskými protěžky hovořili právě na toto téma, vzhledem k tomu, že Čína má na eh, globální úrovni čím dál větší význam. Eh, zda se to zaměřuje spíše na přínosy pro danou zemi v nějakém střednědobém horizontu, nebo jste se dívali i do toho dlouhodobějšího horizontu. A eh, zda ty kritiky vůči Číně berou čínští protěžci uh, vážně. Um, vím, že jste se tedy, to bylo tedy i setkání v Pekingu a tam zaznělo, že je třeba zdůraznit, že by měla existovat určitá vzájemnost, tedy pokud mohou čínští novináři volně působit v našich zemích, tak by zase naši reportéři měli mít tuto svobodu v Číně. Evropský tisk má celou řadu korespondentů v Číně a oni by měli mít možnost e, vykonávat svoji práci, řekněme, rozumným způsobem nebo normálním způsobem aby mohli opravdu zprostředkovávat tu opravdovou vizi z terénu. No a co se týče Hongkongu, e, možná by stálo za to stručně popsat, jaké je to klima mezi Hongkongem a zbytkem Číny protože eh, zazněly různé kritiky, co se týče přílivu Číňanů eh, v této oblasti a pak také čínské značky nebo celkově čínský majetek, který nebyl, řekněme, důvěryhodný, že to byly špatně vyrobené kopie a dostávaly se na trh a že to v podstatě byly imitace špatné kvality, že to bylo nebezpečné zboží a v podstatě toto naprosto zhoršuje tu imič eh, celé země a také stěžuje legitimitu vládě. Já nicméně doufám, že nás podpoříte, abychom tu měli realistickou zprávu a zároveň také, aby hovořila o celé řadě těch výzev, které stojí před dnešní Čínou na celé řadě úrovní. Děkuji. Vielen Dank, Herr Belder. Und jetzt möchte ich das Wort an Herr But Děkuji, pane Beldere. Nyní bych tak chtěl dát slovo předsedovi mm, delegace Učína pan Butiko. Děkuji, pane předsedo. Ještě, k, abych dodal k tomu, co říkal pan předseda už Leinen, chtěl bych tomu ještě dodat několik věcí. Pokud jde o oblast informačních technologií, tak přesto, že Čína potlačuje celou řadu činností občanské společnosti a přestože Čína se chová diskriminačně vůči, vůči zahraničním investorům, tak Čína stále je velice silná a vyvíjí se jako taková, takový úzel v oblasti těchto technologií a myslím si, že to musíme brát na vědomí. Oni se vlastně škodí tím, že Eh, se uzavírají před zahraniční konkurencí. A myslím si, že bychom se měli podívat i na tu možnost, že možná to je také jejich vnitrostátní eh, strategie rozvoje, že si tady zajišťují lepší podmínky na trhu pro své vlastní společnosti tím, že tady vylučují ty zahraniční. To je jedna věc. A druhá věc, životní prostředí a úplně konkrétně tedy eh, nekvalitní ovzduší zamořování ovzduší a půdy, to je obrovský problém. Byla vypra- byl vypracovaný nezávislý film, který vyrobili tedy Číňané bez jakéhokoliv finanč- zahraničního kapitálu. Eh, a ten byl eh, tedy povolen pouze na jeden týden. A během toho jednoho týdne 300 milionů Číňanů na ten film ten film schlédlo a ten film byl o životním prostředí, takže to ukazuje, jak důležité téma to je. A třetí věc, myslím si, že strategického hlediska eh, ta čínská strategie pro tu hedvábnou stezku takzvanou vůbec není v souladu s ruskou euroazijskou strategií. Spíše naopak, myslím si, že ruští politici, především prezident Putin, mají strach z toho, že ta čínská strategie pro tuto oblast v podstatě de facto vytlačuje Rusko do ústraní a že to vůbec není v souladu s jejich ambicemi. Takže to si myslím, že je pro nás zajímavé hledisko. Pokud jde o AIIB, tak tam bych chtěl podtrhnout to, co říkal pan Leinen, a sice, že skutečně potřebujeme naprosto zásadně se lépe koordinovat. Myslím si, že je dobré, že se do toho zapojilo tolik členských států, ale myslím si, že bylo úplně směšné pozorovat, jak jsme se jeden přes druhého hnali, abychom byli první. Měli bychom tedy vytvořit, integrovat tu čínskou strategii do rámce azijské strategie. Jenom stručně ještě další dva vody. Hovořili jsme také o feministickém hnutí, o hnutí žen. Eh, sešli jsme se se zástupci tohoto hnutí. Tam jde o ženy, které byly eh, jaksi pronásledovány za to, že chtěly bránit proti sexuálnímu obtěžování v každodenním životě. Ty nám popsali eh, co zažili. My jsme to tady také e, probrali se zástupci tedy lidového sněmu. Samozřejmě se nám, jim se nelíbilo, že o tomto tématu chceme hovořit, ale myslím si, že tady stejně se nám podařilo vyjádřit náš názor. A poslední bod se týká Hongkongu. Myslím si, že bychom měli očekávat, a to vlastně minimálně někteří zástupci demokratické opozice v Hongkongu očekávají, že tedy Čína neustoupí, pokud jde o to základní rozhodnutí, že, které učinil tedy lidový sněm, a sice, že neumožní, aby zástupce 55% většiny v Hongkongu, aby tedy měli svého kandidáta na to vedoucí místo. V tuto chvíli tedy ten proces skutečně takto vypadá. jestli tedy vyhraje zástupce Pekingu, pokud bych měl spekulovat, tak bych řekl ano. Myslím si, že ano, protože opozice nemá přesvědčivou strategii pro to, jak by mohla tu situaci tedy ještě změnit. A poslední bod se týká jeho Čínského moře. Já si myslím, že z právního hlediska, z hlediska mezinárodního práva, to, co tam ty státy tady provádějí, nejsou důležité. Protože podle OSN skutečně to, že se tam někdo nárokuje nějaké území, nemá stávního hlediska žádný status. Myslím si, že v budoucnu EU by měla si jak si troufnout jasně říci, že UNCLOS by podle našeho názoru měla být celé jasně uplatňována i v, Čín, v jeho čínském moři. Děkuji. Děkuji mnohokrát pane, eh, panu Butikoferovi za eh, návrhy ohledně čínské strategie a azijské strategie a také ohledně toho UNCLOSu. Nemám na seznamu už žádné další řečníky, kteří by se chtěli vyjádřit. Pokud skutečně nikdo nechce vystoupit, tak dám slovo panu Lajnenovi, aby reagoval. Ja, Kollege Belda, Sie machen ja den Bericht. Äh, viel Erfolg dafür. Děkuji. Um, Hospodářsky EU musí dbát na to, aby existovala vzájemnost, abychom neuzav, neuzavírali eh, dohody, které by nabízely jednostranný užitek. Ehm, Čína info, investuje téměř na všech evropských trzích, evropské firmy, ale jenom na některých čínských trzích. Ehm, a to, mus, to musíme mluvit čínskými partnery, někdy je to 20%, někde 50%, takže tam je prostor. Ehm, dále transparentnost rozhodování v Číně. Je nutné mít ehm, jistotu při investování, připravit se na rozhodování a to často v současnosti tomu tak není. Nálada v Hongkongu, ano, již se o tom mluvilo, je nutné vidět ten problém v posledních letech 47 eh, milionů eh, Číňanů bylo na návštěvě v Hongkongu. To skutečně vyvolává stres. Také kupci nemovitosti. Víme, že v Hongkongu jsou velice drahé nemovitosti, kde si normální člověk nemůže koupit byt. A tam se objevila nálada proti. Já jsem dokonce viděl, že Čína Mm, chce zúžit víza nebo pasy do Hongkongu, aby tolik lidí tam najednou nejezdilo. Protože už tak je tam velice eh, tedy mm, těsno. Pra, eh, právní systém je v Hongkongu je common law podle britského vzoru. Není tam ovlivňováno rozhodování soudců. Různost názorů jí stále existuje, i když podle e, některých zpráv už existuje jaksi v hlavách lidí e, určitá bariéra, co se může napsat, co se ne. Ale opoziční názory existují a e, informuje se o tom, ukáže se, jak udržitelné to bude. Diko hovořil o IT, to je nová revoluce na trhu, Čína se bohužel mm, jak se uzavírá, je tam spíše intranet než internet. Možnosti přístupu na internet jsou velmi omezené a budou se i dále omezovat. Firmy jako Alibaba jsou, expandují ve světě, ale mezinárodní firmy se těžko dostávají na čínský trh. To je velký problém. Není to akceptovatelné. Hedvábná stezka. Tady sdílím názor kolegy Butikova, že Rusko má strach, že zůstane na okraji, že obejde ta hedvábná stezka Rusko. Vy jste asi četli, že mm, uh, uh, snaží uklidnit Putina aby i Rusko na to mělo podíl, ale Čína je jasně azijskou mocí a také Rusko to jasně vidí. Eh, pane Belder, potřebujeme lepší koordinaci v EU vůči Číně a Ázii, to chci říci. EU je velice slabé v této části světa. Eh, což, který, která bude stále více určovat běh věcí. Vyžaduje to koordinovanou politiku EU vůči strategickým partnerům celému azijskému prostoru. Děkuji vám. Vielen Dank, kolege Leinen. Eh, we will close. Děkuji kolegovi Leinenovi. Myslím si, že tímto můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání. Bylo to velice zajímavá výměna názoru a, a musíme se zaměřit tedy na jaké politické linie se soustředíme v našich vztazích s Číně, zejména u příležitosti tedy toho 40. výročí navázání diplomatických styků s Čínou a také pro zbytek tohoto roku ještě jednou děkuji panu Belderovi a panu Butikoferovi. A nyní tedy další bod pořadu jednání a tím je tematická diskuze o situaci v Jemenu, což je jedna z těch e, nyní se rozvíjejících krizí a vyžaduje si opravdu velkou pozornost ze strany Evropské unie, co se týče zapojení v oblasti zahraniční politiky. A my jsme proto přizvali šéfa, šéfkyni e, Evropské delegace pro Jemen, paní Šefinu, a um, umožní nám to tedy se s námi podělit o ty poslední vývoje v oblasti a víme, že Saudská Arábie a další spojenci eh, zahájili eh, útoky, včetně leteckých útoků proti těm eh, milicím, včetně tedy pod vedením mm, Saudské Arábie, Oman, také Maroko, Egypt, Sudan a Pakistán a to za podpory logistické a spravodajské ze strany Spojen, eh, Spojených států. Tato intervence se zakládá na eh, výzvě jemenského prezidenta Hadiho, kdy došlo prostě k um, útokům na jižní přístav Aden a v podstatě snahy kontrolovat hlavní město Sanu v září rebelové kontrolují centrální oblast a také seberové a sunická a menšina pod vedením Arábie také obvinuje Irán a, další sousedské země, že podporuje ty povstalecké skupiny. Je třeba mít také na paměti, že v průměru nějaké 4 miliardy barelů denně se dostávají přes Bab el-Mandebský e, průliv, dostávají se do Adenského zálivu a jedná se o, um, v podstatě oblast, která je široká pouze 18 e, mílí v nejužším místě a to může být potenciální místo střetu v konfliktu vlastně o, o e, zisky ropy v podstatě. O, dále by se pokud se to má dostat eh, do Evropy, tyto zásilky a do Sveského kanálu, je třeba právě kontrolovat tuto oblast. A nyní bych tedy eh, paní velvyslankyně rád předal slovo, prosím. Děkuji za to, že jste mne dnes pozvali. Já jsem byla mnohokrát pozvána do Evropského parlamentu a také uh, zejména předtím, než jsem v Jemenu eh, nastoupila na tento most v roce 2012. A hovořili jsme tady o výhledech pro Jemen, tehdy jsme hovořili o úspěšném příběhu, plném hm, úspěchu a pozitivních výhledů, ale od té doby eh, bohužel se nepodařilo zachovat eh, tuto situaci, protože jsou tam znepřátelené skupiny, které se hádají o moc. Takže to je jenom takové východisko pro popsání této situace. Ráda bych poskytla tedy několik eh, informací o tom, proč tedy se Evropská služba pro vnější činnost zabývá tímto regionem, tak je to pro domácí problém. 45 eh, problémů procent Jemenu jsou zajidové, zbytek šítové, tito zajdové jsou úzce napojeni na sunity, jsou hodně propojení. Sektarismus v Jemenu nikdy nebyl zásadní, nicméně předchozí prezident patřil také mezi zajdy a ti se snažili kontrolovat a potlačovat jakákoliv politická občanská hnutí eh, mezi touto skupinou a samozřejmě v průběhu času nabili na moci E, v průběhu dalších vojenských politických kampaní. A e, vedlo to k tomu, že získali velký úspěch a mají také velkou e, vojenskou most, moc. A ta rozsáhlá podpora jim pomáhala také šířit tuto svoji kampaň jemenský politický řád byl eh, eh, hodně změněn. Došlo tam také k sporům o území, zejména na severu území a zároveň také eh, určité retorické skupiny, které byly marginalizovány, nabývaly na moci, to byly bývalé jednotky prezidenta Hádyho. Tyto skupiny eh, se šířily, nakonec dobily hlavní město a eh, prezident eh, Sále se svými zástupci, podpůrci zaznamenal tuto podporu vůči tedy územím na severu země. A v září tu byla uzavřena mírová partnerská dohoda o tom, že e, Zutum byla e, dodána určitá, e, určitá práva a hudské milice se šířily svoji moc dál, byli zastoupeni v celé řadě ministerstev a 26. ledna eh, to vedlo k té zoufalé situaci. Zbytek asi velice dobře znáte, co se týče tohoto vývoje, protože jakýkoliv eh, vnější vliv byl velice složitý. Eh, Hutové si zachovali prezidentskou funkci a ministerstva nicméně celá řada postů byla opuštěna, ministerské posty Prezident také opustil eh, zemi a poté začaly tedy letecké eh, nálety. A vidíme v tuto chvíli, že eh, tu v podstatě se snažili ty rebelské skupiny získávat moc, ale takovým neznalým způsobem. A analysté si e, jsou vědomi, že hutové nemohou kontrolovat zemi, nemají na to potřebnou praxi a zkušenosti, nemají jasné cíle, čeho si vlastně přejí dosáhnout i tím, pokud budou obléhat a dosáhnou moci nad Adenem. A pak je tu otázka samozřejmě sdílení zdrojů a pravomoci. Takže jaká je stávající situace? Nyní se nacházíme v takové situaci, kdy se kombinují eh, vojenské akce v terénu, společně pak samozřejmě i s těmi akcemi eh, rozhodnutými eh, spojenci. To bylo zahájeno 23. března. Saudská Arábie má samozřejmě zejména na paměti ty bezpečnosti ní otázky, nicméně Houti už překonali celou řadu, mm, řekněme, takových červených linií Um, takže země, která procházela takovým křehkým přechodem a, a přerodem, tak se nyní nachází ve velice složité situaci. Ehm, složky, které jsou věrny e, prezidentu Hádimu, ten e, všeho všudy pokračuje i nadále, e, je legitimním prezidentem, nicméně on i nadále tedy zvrátil to své předchozí rozhodnutí, že by přestal být prezidentem. Jsou tu další takové mezinárodní eh, složité prvky, které situji, situaci zhoršují. Jsou tu eh, složité střety na jihu země, které naprosto zhoršují humanitární situaci. Může to vést k naprosté humanitární Africe, eh, humanitární krizi. Máme tu stovky tisíc eh, interně přemístěných eh, obyvatel, to ani nemluvím eh, o těch navrátilcích ze sousedních zemích dalších uprchlíků, kteří například mohou přicházet z toho afrického rohu, ze Somálska. A o, o co se tu jedná? Jedná se o to, že potom máme ty strategické eh, spory o Babel Mandab, nicméně ta situace ještě nebyla vyřešena a myslím si, že středobonem naší dnešní diskuze by mělo být to, že ta eh, země, která jejíž eh, tady vývoj je naprosto ohrožen, tak si musí uvědomit, že je třeba tu interní situaci vyřešit. Jsou tu provincie, které v podstatě řešily své um, takové menší formy eh, určité spory o regionální řízení. Nicméně nyní si uvědomuji, že zapotřebí obrovské eh, příjmy, zejména od eh, skupiny dárců, aby se situace vyřešila. To je nadále rozsáhlé téma, o tom jedná, jedné Spojené národy a členské státy. Takže žádáme a budeme žádat eh, s příslušnými stranami o návrat k jednacímu stolu. Je naprosto zřejmé a to všem, že již probíhá třetí týden vojenských aktivit, jen velice nepravděpodobně to řešení bude právě vojenské. Možná eh, na úvod eh, si mysleli, že by to bylo možné po několika krátkých dnech, ale nyní už je jasné, že s našimi partnery v zálivu musíme najít nějaký způsob, jak všichni eh, se dát eh, dohromady a přistoupit tedy k jednání. A na základě těch stávajících eh, parametrů máme tu určité Eh, mechanismy dohodnuté eh, radou v zálivu, nicméně tyto ehm, dohody byly porušeny. A máme tu také ještě ten precedens s tou mírovou dohodou z loňského podzimu. Ta cesta k dialogu bude složitá Nicméně tady je zásadní to, že pokud se začne jednat a určitá strana se nedostaví k jednání, tak to rozhodně spochybní legitimitu a platnost jakýchkoliv vyjednaných závěrů. Také je jasné, že to jednání e, musí být podpořeno také ukončením vojenského konfliktu, nastolením příměří k tomu asi nedojde, řekněme, velice brzy, nicméně mělo by to být co nejdříve, protože každým dnem, kdy tyto konflikty pokračují, tak se situace v zemi jen zhoršuje. Cíle jednání pod vedením OSN by měly být vytvoření vlády národní jednoty. Ehm, legitimním prezidentem je nadále tedy prezident Hády. Země GCC by měly být eh, silně zapojeny do těchto jednání a pak je tu celá řada kroků, které by měly dokončit tu tranzici, která byla naplánovaná na již loňský rok, nicméně neuspěla. A to je zase důvod pro to, proč ti zapojení aktéři považovali za to, že mají právo prostě vzít eh, tu, tu právo do svých rukou a plnit své cíle. A pak jsou tu samozřejmě ztráty na životech. Dosáhli jsme počtu 650, ale samozřejmě to asi nebude přesný počet. Ty probíhají humanitární operace. Nicméně například operace ECO nebyla úspěšná a teprve 10. dubna se podařilo, aby první ty pomocné lety z humanitární pomoci přistály a poskytly tedy dodávky potravin a léků. A ještě na závěr bych chtěla říci, že samozřejmě víme, že Spojené národy by měly být tím silným lídrem v minulosti, jak činili ostatně i v minulosti, nicméně bychom to neměli napojovat na jednu jedinou osobu, spíše na takové rozsáhlé uh, úsilí pod vedením OSN a ta operace by měla tedy být úspěšnější, aby konečně tento konflikt urovnala a země mohla jít cestou politické eh, tranzice a vrátila se do toho stavu z roku 2012, kdy jsme se tu ostatně setkali poprvé. Děkuji vám, paní velvyslankyně, za tuto analýzu a nyní bych předala slovo paní Alie Marie, která je předsedkyní delegace pro země GCC a Jemen, takže prosím, máte slovo. Merci, monsieur le président. En mon nom... Děkuji, pane předsedo. Jménem svým a svých kolegů bych chtěla poděkovat předsedovi našeho výboru za to, že zareagoval na náš požadavek a zorganizoval eh, diskusi k Jemenu situace je v dnešní době skutečně dramatická. Tato země navíc může hrát zásadní úlohu v celém regionu. Myslím si, že v dnešní době se v Jemenu projevuje napětí a rivalita, která v podstatě existuje na celém arabském poloostrově. A celá řada zemí v Perském zálivu by mohla ztratit přijít o rovnováhu a Jemen by v tomto regionu mohl mít skutečně hrát roli, která bude mít velký dopad na celý, celou oblast Středního východu. A to také vysvětluje, proč mezinárodní společenství podpořilo Saudskou Arábii, a dalších devět zemí. Jsou proti tomu, aby Hutijové převzali kontrolu nad mocí v zemi. Já bych se chtěla paní eh, velvyslankyně zeptat. Vy jste tady tedy eh, přednesla velice komplexní eh, prezentaci, ale chci se zeptat, jaká předpokládáte řešení, protože já vidím, že máte tady dobré úmysly a před několika týdny zazněla myšlenka, že kromě sdílení zdrojů by bylo možné se potom konkrétně zúčastnit to a případně, eh, že by mohlo dojít eh, k rozdělení země. Chci se tady zeptat, zda je možné skutečně, že v budoucnu dojde opět k rozdělení Jemenu na severní a jižní část. A další věc. Chci se zeptat, co může skutečně Evropská unie udělat této otázce. Má Evropská unie skutečně nějakou úlohu v této věci? Má vůbec nějaký vliv? Protože EU je v Jemenu takový poměrně vzdálený pojem, nejasný v Jemenu. A takže se chci zeptat, zda má Evropská unie skutečně nějakou váhu v těch vyjednáváních. A máme nějakou vizi toho představu o tom, co vlastně Jemen potřebuje. Děkuji. Teď opět ještě pan kolega Kan. Děkuji. Děkuji také paní velvyslankyni za tu zpětnou vazbu, kterou nám poskytla. poskytla. Je jasné, že není jasné nějaké kouzelné řešení toho problému, se kterým se potýkáme. Naopak ta, to nebezpečí rozšíření toho sektářského boje v celém regionu je skutečné riziko, eh, před kterým v tuto chvíli stojíme. Skupina Houthiů musí pochopit, že eh, to, eh, ten směr, kterým v tuto chvíli Jemen se ubírá pod jejich vedením, je špatný. Irán může hrát klíčovou roli v této věci, v zastavení Hutiju. A já vítám to, že eh, turecká a pakistánská vláda je podporuje v tomto. Chceme, samozřejmě nikdo nechceme, aby se tyto potíže šířily dále. Víme z historie, že skupina Hutijů vlastně se snaží eh, jak zasahovat vojensky, tak politicky. A je třeba, aby pochopili, Eh, že musí zastavit ty vojenské aktivity a že je třeba skutečně se přesunout spíše na tu politickou rovinu. Takže skutečně je třeba zajistit, aby existoval konsenzus na mezinárodní úrovni prostřednictvím OSN a aby byly odzbrojeni hutyové. Je třeba tedy eh, uvalit embargo eh, proti zásobování zbraní v této oblasti. Je třeba Eh, tedy znovu uvést eh, do úřadu Hádyho vládu a zastavit jakékoliv skupiny, které se snaží svrhnout legitimní vládu. Samozřejmě musíme také rozvinout více mezinárodní dialog, jak už jsme tady eh, zmiňovali. Musíme zajistit, že bude skutečně existovat národní jednota mezi severem a jihem. A je třeba se zamyslet také nad tím, jak můžeme pomoci Jemenu v tom, aby vybudoval infrastrukturu, kterou potřebuje, abychom tady zajistili, že skutečně Jemen se nestane eh, zhrouceným státem. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Kane. Myslím, že paní Lochvíler ještě žádala o slovo. Danke, Herr Vorsitzende, und auch eh, herzlichen Dank an Sie, Frau Botschafterin Muscheid, für Ihr Statement. Děkuji a také vám, paní velvyslankyně, eh, za vaše prohlášení. Máme my jsme poslali delegaci do Jemenu, to bylo v roce 2011 nebo 2012, když začal mm, národní dialog, ale nebyl stabilní, možná také proto, že eh, rebelové se toho mm, mm, neúčastnili. Důležité je, aby se budovaly státní instituce. O tom jste mluvila. Můžete ještě blíže vysvětlit, když tedy dojde k příměří nebo mírovém jednání, jak vidíte e, roli těchto státních institucí e, pro budování justice nebo služ, mm, služeb Saudské Arábii se e, také sehrává tedy zásadní roli v tomto konfliktu. Mm, budou také Eh, udělají všechno pro to, aby v Jemenu, aby se nestal mm, failed state a aby tam eh, fungovala vláda. Děkuji. Dám slovo panu Epitelesovi. Ε, eh, θα ήθελα να υποστηρίξω την άποψη ότι η θέση της já bych chtěl obhajovat následující názor. Postoj Evropské unie, co se týče jemenské krize, by se neměl přiklánět k jedné z těch stran v konfliktu. Měli bychom zachovat neustrální postoj, nepřiklánět se k nikomu, protože je třeba si uvědomit, jaký problém nastal, když se Evropská unie zapojila do ukrajinské krize. Neměli bychom obhajovat tu či onu stranu, přiklánět se k těm či onem, protože v takovém případě se pak staneme také my součástí problému a rozhodně ji nepomůžeme vyřešit. Děkuji za s tímto příspěvkem jsme vyčerpali seznam. na ještě pan Hovit, prosím. A já bych chtěl přivítat paní velvyslankyni. Ona velice úspěšně spolupracovala v té návštěvě eh, humanitárních organizací a humanitárních skupin, když jsme tam v předchozím mandátu vycestovali. Já jsem mohl vidět opravdu tu mizérii, tu složitou situaci v dané době a situace se ještě zhoršila mnohem více, než jsme očekávali v danou dobu. A ještě bych chtěl říci, Nevím, zda to tímto nějakém zahrne, já nevím, zda z toho slouží odpověď, ale zdá se, že plenární debata, tam baronka Aštonová řekla, že si to vyslouží um, komplexní přístup ze strany EU a pak proběhly také schůzky v Británii, kde se hovořilo o dárcích a o podpoře, ale zdá se, že to neuspělo tak je třeba se nad tím zamyslet, jak, proč jsme vlastně neuspěli, ne, ze, na základě jakého důvodu. My jsme se setkali také eh, s eh, zástupcem boje proti terorismu OSN a ten nám řekl, musíme jim zabránit v tuto fázi, protože později už bude příliš pozdě. Takže já si kladu otázku, jak se můžeme poučit z toho, o co jsme se snažili již v minulosti a proč to neuspělo v Jemenu. A jednou z těch věcí, které jsem si vyslechla, také by mě zajímalo, jestli tento názor sdílíte, že to v Jemenu bylo dobře naplánováno, ale prostě země neměla kapacitu to všechno naplnit. Zaznamenali jsme, jak probíhalo arabské jaro a podobně. Tam byly výhledy i na tu tranzici, třeba i v Jemenu, ale ty jejich místní orgány, instituce neměly schopnosti to naplnit, takže jak se zdá, asi jsme jim neposkytli dostatečnou míru podpory, nějakou tu dostatečnou politickou páku, jak je podpořit. A pak ještě tedy o to tedy k té naší roli u podobných zemích. A pak eh, samozřejmě ta situace okolo Adenu. Ano, ono je to rozsáhlá otázka boje o kontrolu nad zdroji a je, napojí se to tedy na celé regionální konfliktní téma, to je třeba také si vyřešit, než se pokusíme vyřešit celou situaci. Děkuji a ještě bych jednou požádal paní velvyslankyni, aby to uzavřela. Děkuji vám za opravdu e, výtečné otázky, které jdou k věci. Já vidím, že opravdu sledujete události v Jemenu a já bych na úvod začala tím posledním příspěvkem. Ano, myslím si, že je třeba to zanalizovat a ponaučit se. Měli jsme komplexní přístup, dárci přislibovali, nicméně neuspěli jsme a je tu potřeby velké humanitární podpory, rozsáhlé prostředky. Jemen byl již na cestě, v podstatě všechny strany, eh, které něco přislíbily v roce 2011, tak odstoupily od těch slibů. Nyní je důležité tady je všechny zase spojit, aby to pomohlo celé zemi. Ty kroky k té eh, tranzici byly dobré, ehm, pokračovaly, ale pomalu a v podstatě i ta populace, která čekala již na přínosy z té mírové dohody, nicméně přestala věřit ve vládu, jako vládu národní jednoty. To byla spíš taková samoreferenční vláda, než ta opravdová, v kterou všichni doufali. Málo kdo se zabýval tím, jako navyšovat důvěryhodnost, důvěru vlády a také eh, Eh, byly tam takové ty staré zranění z těch eh, desítky let eh, starých konfliktů v minulosti a to prostě i přes veškerý nátlak mezinárodního společenství se to nepodařilo vyřešit nějak komplexně. A pak za druhé prezident, kdo, který byl opravdu výtečnou osobou, která chtěla dobro, byl připraven vykonávat změny a doufal v opravdu pozitivní změnu v Jemenu, ale v podstatě nemohl tak nějak pokračovat v tomto pohybu, protože tam bylo příliš mnoho různých sil, které podkopaly toto jeho úsilí, neměl ani interní podpůrce, to byla zase další záležitost. A co se týče mezinárodního společenství, tak tady ano věřím, že často nemáme ty mechanismy, které potřebujeme pro to, aby poměrně rychleji pomohly zemi, jejíž instituce nejsou sami schopny vyřešit záležitosti jako transparentnost, efektivita, boj proti korupci. A Jemen je jednou z těch z nejkorumpovanějších zemí na světě. Já to hovořím také jako rozpočtový orgán a to opravdu je samo velice složité i pro dárce, aby pak tedy něco spouštěli. O to víc pomoci je zapotřebí, aby se vybudovaly ty příslušné instituce a zajistila stabilita alespoň při nejmenším. A pak ještě další velká kapitola, kterou jste tu nadnesli a tím je Eh, schopnost Evropské unie intervenovat a tady bych zároveň chtěla hovořit i, i o té otázce ohledně Hutiu a té účasti na národním dialogu, zda tedy eh, se to zapojili nebo ne. Pokud ano, myslím, že už jsem to předeslala a překvapivě to učinili efektivně, byly na ně nahlíženo jako na konstruktivní sílu, protože jsou Zajdové považují jako jejich součásti, takže je to takové politické hnutí, které eh, vyvstalo v podstatě eh, jakožto taková eh, významná složka zastupující německou společnost. Ano, Evropská unie, o tom jsem přesvědčená, má tady velkou roli. My jsme provedli analýzu konfliktu, ironicky k tomu došlo v únoru, když jsme se dívali na ty různé možnosti takovým analytickým způsobem a vystalo z toho takové důležité sdělení, že je třeba být objektivní, ale zároveň spolupracovat, zároveň na úrovni G desítky což eh, v podstatě eh, vedlo k spolu eh, již v roce 2012 celou řadu aktérů, země zálivu, členské státy, také Japonsko a Turecko se k tomu přidalo. Ti všichni v tom byli přesvědčeni, že podpoří Jemen. Tam to bylo velice jasné, že je tu tedy jasná role pro ty strany, ne ty, které ne, nezapsali, nepodepsali pod tu iniciativu GCC, ale že je důležité, abychom i nyní nadále byli zapojeni po boku všech těch eh, zúčastněných stran a samozřejmě my máme eh, jakožto mise EU, jsme v kontaktu s Hutými a s dalšími skupinami, jak, jsem, již předes, jak jsem již předeslala, nejsou politicky zkušení a dopustili se tedy více než jednoho eh, politického velkého omyl předtím, než došlo k těm dramatickým událostem. A pak ještě role Iránu a zda se jedná o zástupné války. Po dlouhou dobu Irán nehrál nějakou zásadní roli v Jemenu Hutiové. Eh, jezdili do Iránu, probíhaly návštěvy, eh, probíhaly určité kontakty i na, té, eh, na různých úrovních, kdy se snažili získávat zkušenosti i v průběhu posledních měsíců. Musím říci ale, že i ta retorika narůstá, zejména v těch posledních dnech Myslím si, že je to mm, důvod k našim obavám, že to rozhodně není nějak nápomocné, nicméně Jemen, to bych chtěla zdůraznit, a stejně tak na to nahlíží někteří naši důležití partneři, že to považují za zejména domácí problém, který je třeba vyřešit tím, že se tedy vyřeší v první řadě ty domácí záležitosti. Nicméně to nepřekvapuje a je také pochopitelné, že Saudská Arábie v, té, v tom stávajícím geopolitickém kontextu zapojení Iránu vnímá jako nenapomocné, spíše jako hrozbu. Někteří to dokonce v Saudské Arábii považují za eh, opravdu závažné ohrožující hnutí, které se rozšiřuje z východu až eh, k tomu, k té úžině. A pak jsou tu další aspekty, jak, jaký to může mít dopad. Eh, zatím v té úžině má Irán dvě eh, lodě, ne v územních vodách Jemenu. V podstatě tam mají zajišťovat jenom jejich přítomnost. Zatím neprokázali nějaké aktivity, nějaké pohyby, že by chtěli intervenovat. A já bych ještě chtěla poděkovat za to, že nám připomínáte ten dramatický potenciál, um, který by tu mohlo hrát to narestující sektářství, uh, jak tomu bylo i v jiných uh, regionech a v celé řadě tedy jiných zemích. To zatím něco podobného v Jemenu neprobíhalo, jak jsem popsala, ty uh, vztahy mezi sunity, šíty. Oni v podstatě, ti zajidové jsou takovou odlišnou větví eh, šítu, tak nějak žili v podstatě v najmenském území již od středověku. Nikdy to nebylo něco zásadního, v podstatě jsou smíšení prostřednictvím manželství, modlí se ve stejných mešitách. A co se týče jejich práv, povinnosti byly si hodně podobní blízci, nicméně Hutiové, a tady to bych chtěl zdůraznit, ten rozdíl, ti v podstatě se tak nějak silně neintegrovali na eh, místě a spíše jsou přikloněni k Iránu, což je zase ta otázka toho domácího kontextu, jak jsem to popsala, takže to není nějak překvapivé. To znamená, i ta samotná odpověď spočívá právě v tom, že se posílí to tradiční jemenská, řekněme, zdravá struktura, nicméně to samo si zase vyžaduje návrat prvně k stabilitě, a v podstatě eh, k dialogu, aby i to sdílení moci bylo zdravé, uznávané a pak si to vyžádá také nějaké mechanismy od mezinárodního společenství, aby se postavily jejich instituce rychle na nohy, protože stabilita tu eh, v zemi již dlouho chybí a pak eh, role předchozího prezidenta Sáliha my nyní víme, že ta stabilita i například v tom africkém rohu je také téměř neexistující. Takže tímto si myslím, že jsem to pokryla. Možná ještě jednu věci. Odzbrojení Hutiu. No podívejte se, e, naprosto bez pochyby můžeme říci, že odzbrojení je zásadním prvkem Eh, procesu usmíření, ke kterému by mělo dojít. Nicméně my to hovoříme o zemi, která je jednou z těch nejvíce ozbrojených na světě. Já jsem asi nikdy neznám ty statistiky, ale nějakých 68 milionů menších zbraní, osobních zbraní se asi odhaduje v zemi, která má nějakých 220 milionů obyvatel a ostatně vysoké procento obyvatel je Eh, mladší než 35 let, takže těch zbraní je to opravdu mnoho. Rozhodně bez pochyby i ten monopol eh, síly by měl se přiklánět k straně státu, nicméně jakákoliv země, v podstatě i Evropská unie se hodně zabíje, zabývala tou eh, reformou občanské bezpečnosti, Ehm, do pomoci policejním složkám do určité míry, také do samotného soudního systému, nicméně ty ambice, co se týče rozvoje právě v této oblasti, ty zatím byly úplně pozastaveny kvůli konfliktu, ale i nadále v toto pevně věříme. Děkuji vám, paní velvyslankyně, a tímto můžeme tuto tematickou diskuzi uzavřít a přejdeme k debriefingu o 15. meziparlamentní schůzi EU Tunisko, ke které došlo 6. a 8. dubna. La mission, euh, qui était menée par le... Tato mise, kterou vykonal pan předseda tato delegace, pan Pacery, konala vlastně před týdnem. A načasování tam bylo velice důležité vzhledem k teroristickému útoku na muzeum. V obsahu společného prohlášení jste vyjádřili veškeré důležité body, které se týkaly migrace, volného obchodu, hospodářství, mobility, ale také boje proti mezinárodního, mezinárodnímu terorismu a také naší spolupráce s oblastí středomorskou. Takže teď už dám slovo panu Pancerimu, aby nám mohl říci základní informace o tom, o kterých tématech se hovořilo během návštěvy v Tunisku. Děkuji vám, pane předsedo jak jste říkal. Byli jsme tam mezi 6. a 8. dubnem, došlo k celé řadě jednání se zástupci občanské společnosti a dalšími aktéry. Také jsme jednali se zástupci vlády, parlamentu a jednotlivých institucí. A tato návštěva pro nás byla velice důležitá, protože jsme měli možnost hovořit se zástupci nového parlamentu, který byl zvolen poměrně nedávno. Myslím si, že to byla velice produktivní návštěva, vzhledem k tomu, že k ní došlo právě po tom útoku na muzeum, který měl celou řadu velice nešťastných dopadů na tuniskou společnost. Byla tady, tady sice jisté obavy ohledně bezpečnosti, ale eh, ta návštěva proběhla pozitivně. Bezpečnost byla skutečně velice důležitým tématem během našeho, našich jednání, protože to má samozřejmě obrovské dopady na společnost, politickou sféru, ale také na cestovní ruch samozřejmě. A v podstatě se to objevilo na pořadu dne, kamkoliv jsme jeli. Ať už jsme cestovali kamkoliv během eh, naší cesty, tak eh, většina místních bytů byla prázdných. A to asi ukazuje, eh, jak obtížná je ta situace vzhledem k významu cestovního ruchu pro tuniskou ekonomiku. Tady je třeba, abychom jim poskytli podporu, aby mohlo dojít dokončení demokratického přechodného postupu potřebují hospodářskou a finanční eh, podporu, to znamená, že potřebují naši investiční politiku. A to je právě ten bod, který jsem chtěl zdůraznit, protože to je něco, na co se musíme zaměřit. Takovou politiku musíme vytvořit. O tom jsme hovořili s našimi protěžky z tuniského parlamentu. je třeba, aby Tunisko uspělo. Je to velice důležité nejen pro samotné eh, Tunisko, Tunisko ale také pro celou oblast Magrebu a, Magrebu a pro Evropu. A proto je naprosto zásadní, abychom se snažili přispět k tomuto úspěchu. A z tohoto důvodu Evropský parlament musí si uvědomit, že nesmíme selhat. Je to malá, ale významem zásadní země. A celý tento region v tuto chvíli se nachází ve velice obtížné situaci. Je tam celá řada problémů, naprosto zřejmých. S našimi protěžky v Tunisku jsme hovořili o celou, celé řadě záležitostí. Eh, podepsali jsme také tu, eh, to prohlášení, o kterém už jste hovořili, například o terorismu, Shodli jsme se na tom, že je potřeba vytvořit globální strategii pro boj proti terorismu, protože to není něco, co je možné řešit fragmentovaně. Musí to být eh, a nesmí to být jenom jedna ze součástí bezpečnostní politiky. Hovořili jsme také o ekonomických eh, rozdílech, o regionech, o hospodářské a sociální reformě v Tunisku a také o dohodě o volném obchodu která by dala tuniskému parlamentu a Evropskému parlamentu a občanské společnosti příležitost k dialogu. Hovořili jsme o partnerství pro mobilitu a také o tom, jakým způsobem by toto mohlo být prospěšné pro země na obou pobřežích Středozemního moře. Je tedy třeba posílit tyto iniciativy abychom mohli Tunisku na pomoci při řešení jejich problémů. Jak už jsem říkal, probírali jsme během naší návštěvy celou řadu témat. Hovořili jsme také o investicích do místních projektů v Tunisku, hovořili jsme o finančním pozici evropských zemí a tuniský prezident už navštívil například Francii, vyjednával tam o investicích a bez ohledu na eh, finanční problémy se o to zajímají další evropské země. Politika sousedství nám dává dobrou příležitost pro další spolupráci s našimi tuniskými protějšky a myslím si, že to je obrovská příležitost pro to, abychom mohli nadefinovat skutečné strategické partnerství, výsadní partnerství s touto zemí. Výbor AFET se musí teď zabývat parlamentním rozměrem celého tohoto tématu. Rozhodli jsme se, se že, bude vytvořena, eh, že by bylo dobré vytvořit společné společný parlamentní výbor mezi tuniským parlamentem a Evropským parlamentem, aby bylo možné koordinovat spolupráci mezi tuniskou a evropskou stranou. Takže si myslím, že se nám skutečně podařilo během naší návštěvy dosáhnout celé řady dobrých cílů. Myslím si, že to bylo skutečně dobře investované úsilí a teď už musíme přejít k činům. Děkuji mnohokrát, říká pan předsedající. Je vidět, že to byla skutečně dobře nadčasovaná a plodná návštěva. Eh, paní Alio Marie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Pancierevu. Myslím si, že je dobře, že zdůraznil uh, ty svaz, uh, to propojení, které máme už s Tuniskem. Toto je region, eh, se kterým všechny evropské země mají nějaké spojení. A myslím si, že hospodářské dopady nedávných událostí jsou velice negativní. Tunisko žije z cestovního ruchu. A proto tedy se připojuji k té myšlence, že potřebujeme mít cíleně zaměřené eh, konkrétní akce ze strany Evropy. Poměrně dobře si pamatuji na eh, setkání eh, ministrů zahraničí Evropské unie, bylo to v únoru 2011, a tehdy já jsem obdržela od partnerů finanční závazek na podporu hospodářského rozvoje Tuniska, konkrétně střední části, centrální části Tuniska. Pokud vím, tak tyto závazky byly opětovně zúrazňovány ne při dalších příležitostech, ale myslím se, že v tuto chvíli stále ještě nedošlo k výplatě těch půjček. A to je jeden z nedostatků, jeden z problémů, eh, které potom snižují důvěryhodnost evropských aktivit. Často tady se zavážeme k něčemu ve vztahu k nějakým zemím, ale ne vždy potom ty závazky jsou zrealizovány. A nebo nejsou implementovány včas. Takže je třeba, aby, bylo propoj, aby byly lépe propojené závazky a návrhy na jedné straně a potom konkrétní činy na straně druhé. Během vaší mise získali jste informace o tom, co už Evropská unie skutečně vyplatila Tunisku od roku 2011? Děkuji, říká pan předsedající. Prosím. Já mám jenom jednu otázku pro pana předsedu. Já jsem byl tedy také v Tunisku ne jako součást té, toho výboru, ale byl jsem tam prostě jenom ve stejné době a jedno z témat, o kterých jsme slyšeli my oba, bylo, proč tady se ne, neaktivuje znovu eh, evropská aktivita v Libii, protože v Libii jsou obrovské problémy v tuto chvíli. A kdyby existovala větší bezpečnost na tuniských hranicích, tak by to pomohlo boji proti šíření terorismu a konfliktů v této zemi. A to se mi zdálo jako velice tedy opodstatněná eh, myšlenka. Proč tedy neaktivujeme tento náš projekt? A chci tady využít tuto příležitost, abych se zeptal pana Pancierového, co si o tom myslí. Možná bychom i v rámci našeho výboru mohli něco podniknout z této věci. Děkuji. La parole à madame Vergia, qui est... Dám slovo paní Veržiak která také byla na této misi v Tunisku. Máte slovo. Děkuji. Mm, děkuji za to, že jste hovořil francouzsky a já chci tedy hájit svůj jazyk a nebudu, tedy nechci konkurovat angličtině. Každý má právo na svůj jazyk. Um, já jsem, ano, byla na misi minulý týden a plně souhlasím s tím názorem vyjádřeným kolegou Pancierem. Tato mise byla krátká, byli jsme tam jenom 48 hodin, ale byla poměrně náročná, tenzivní. Měli jsme, ehm, nebo tam proběhly tam velice vlodné výměny názorů. Já Sdílím všechno, co řekl pan Pancieri, jenom opravím jeden termín. Řeknu, že tady plně souhlasím téměř se vším, co řekl. Ale chci dodat jednu věc. Sešli jsme se s generálním tajemníkem a většina z lidí, e, kdo má zájem o Tunisko, tak ví, že demokratická transformace a um, odblokování ústavního procesu. Měli, oni se zaměřují na otázku dluhu Tuniska. To bychom měli brát velice vážně EU nebylo schopné čelit výzvě. To je to e, věci a toho, co to v regionu reprezentuje. To je jenom na okraji. Když vidím, jak způsob, jakým pomoc jde na Ukrajinu a ne do Tuniska, tak potřeby v Tunisku jsou jiné než na Ukrajině. Přesto v Tunisku jsme zajistili mm, průběh mentálního procesu, ovšem um, místo toho vidíme korupci. Dohoda volném obchodu je sporná. Myslím, že tuniští poslanci vyjádřili své obavy v této v tomto směru a my musím, jim musíme naslouchat, musíme se pokusit tyto, eh, na tyto vyjádřené obavy reagovat. Já jsem pracovala ve výboru pro občanské svobody a zajímá mě mobilita. Takže chci zrůraznit to, co řekl pan Thierry v této věci. Gesta, která děláme vůči Tunisku, musí zajistit, aby tam partnerství mobilitě bylo skutečným partnerstvím, aby to nebyl jenom jednostranný přístup. V tuto chvíli jsme tedy slyšeli, že to je jednostrané, ehm, není vidět, co mají, oni mají z této dohody o partnerství, co se týče dluhu. tak bych e, trošičku změnila to, co řekl pan Ciery, protože já s ním úplně nesouhlasím. E, chci se podívat na e, příspěvek Francie. Francie. Francie je jedna z hlavních věřitelů vedle investiční banky a IMF a africké banky. Francie má 13 eh, tuniského dluhu, 60 milionů euro, kterých eh, mluvil mm, prezident Hollande během tuniské návštěvy, byla jenom kapka v moři. Je to jenom opakování slibu z roku 2013. Nebyly přijaty žádné konkrétní kroky. Německo vyvinulo úsilí. Mm, Belgie, podobně jako Francie, tedy Belgie, dala 10 milionů z 13, které mělo dát v Tunisku. Itálie oznámila zrušení některého nebo části tuniského dluhu. Máme, musíme podniknout Mm, kroky, jak řekl kolega Ovid. Během předchozí mise, během voleb, vám teď pomáhá Tunisku, ale současně říkají, že nemohou pokračovat v eh, práci v Libii. Je to začarovaný kruh, kruh. Nevíme, jaké bude řešení Libie, problém Libie ovlivňuje situace v Tunisku. Děkuji. A nyní třetí člen delegace, pan Castaldo. Dám mu slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si eh, poslouchal jsem vystoupení kolegy Panceryho. Musím říct, že co se týče členů delegace, tak jsme se v podstatě všichni víceméně zhodli ohledně tématu. Já souhlasím i s tím, co řekla paní Veržia. V první řadě musíme mít v rukou právní nástroj, abychom mohli uskutečňovat naši práci dobře. Co se týče tedy naše, eh, naší práce o strategickém partnerství s Turiskem, my, myslím si, že zorganizování smíšeného výboru by mohlo být dobrým nástrojem. A pak také zrušení dluhu. Já doufám, že členské státy, ale i samotná Unie si uvědomí, že strategická unie Pardon, strategická hodnota Tuniska je takovou hodnotou, která jde na drámec nějakých numerických výpočtů, co se týče populace a podobně. Je třeba v první řadě vyřešit problém s Libií. Jasně bylo řečeno, že mezi jihem Tuniska a Libií jsou velké rozdíly a ostatně i kulturně. Tunisko může být drahoceným spojencem při hledání politického řešení. A když se snažíme zapojit do partnerství a do práce tedy i ty naše partnery z regionu. Myslíme si, že mohou být partnery, protože pokud nebudeme mít důvěryhodné partnery, tak je zbytečné myslet i na to, že by EUBAN začala znovu fungovat. Bylo nám řečeno, že dobrá vůle na straně libýské policie tu existuje. To znamená na straně těch, kteří se snaží v Libii ještě dělat nějakou práci. Nicméně nemají tu nějaký subjekt, od kterého by přijímali nějaké instrukce. Není tady nějaký politický subjekt, který by je vedl. A v podstatě jsou ponecháni jenom v podstatě na tu vůdčí roli ze strany kmenů, které se vyskytují v dané oblasti. Evropská unie si musí uvědomit to, že Tunis je stejně tak cený jako například Kiev. Je třeba pochopit, že na základě stability v severoafrickém regionu pak bude záviset i bezpečnost a stabilita jihu Evropy. V kontextu partnerství musíme jasně říci, že si přejeme takovou smlouvu, ze které budou mít přínos obě strany. A neměli bychom jít příliš tou cestou nějakých obchodních e, zájmů Evropy. Myslím si, že v kontextu té práce smíšeného výboru by právě toto mohly být ta témata, na kterých bychom mohli zapracovat. Děkuji. A posledním Řečníkem je pan Galer. Nyní uh, pan Gále. Jenom na upřesnění, já jsem byl vedoucím delegace EP a v roce 2001 jsem byl výboru, aby, to, aby se to nepletlo, ale tím tématem se rád budu dále zabývat. Chci poděkovat kolegům, kteří byli přítomně té delegace, Ehm, bylo to po politicky důležité po těch hrozných teroristických útocích, tedy ukázat přítomnost a naše pokračující, naše pokračující angažovanost v Tunisku, tím bylo důležité jasně ukázat. Hovořilo se o mnoha aspektech, které nebudu opakovat, souhlasím ale s jim z toho, co bylo řečeno. Jedna otázka k vnitřní bezpečnosti, a otázka po, na možnou spolupráci s Europolem. Máme, nebo slyšeli jsme, e, že v Tunisku je milion uprchlíků minima, e, především z Libie, což je faktor finanční, e, také je to ohrožení inter, vnitřní bezpečnosti. Otázka je, zda eh, se o tom mluvilo, zda byly konkrétní prozby o spolupráci v souvislosti s Europolem, eh, co tedy ehm, se týče přehledu struktur teroristických organizací, které působí v Evropě a jsou propojeny se Severní Afrikou. Existuje tam potenciál podporovat Tunisko z poznatky, které máme? A jsou Tunisané připraveni eh, s námi, tedy si vyměňovat informace a dávat nám své informace. K tomu ještě jeden aspekt. Mm, je důležité, aby investice, které už teď Eh, jdou z Evropy do Tuniska, tak že už tam jsou déle, tak je důležité, aby tam zůstaly, aby nebyly stahovány. Jsou tady možnosti eh, koordinace evropské delegace na místě, působit na naše investory, naše velvyslanectví, aby dlouhodobě zůstali v té zemi a z mého, podle mého názoru by se to mohlo projevit konkrétními projekty plánovanými EU v hospodářské oblasti, by se to, dalo by se to propojit, e, takže by se našim podnikům, které tam působí, jasně ukázalo, že už tam něco probíhá, nebo to je plánováno v e, bezprostřední budoucnosti. E, Měla by se to tedy využívat, využívat to, co se plánuje z naší strany. To jsou dvě tematické oblasti, kde i bychom e, to, to ještě mohli zlepšit. Děkuji, kolego. Kolega Pancery. Chcete odpovědět na to, co řekl kolega? Velice stručně. Um, abych eh, reagovali na něco, co řekl kolega, tak toto je chvíle, kdy eh, musíme přejít od slov k činům. Potřebujeme konkrétní činy. To je důležité pro naši kredibilitu. 17. března, kdy se sešla rada, tak mluvili o finančním nástroji 180 milionů euro pro Tunisko, ale od roku 2011 do dneška ten závazek, které dárcovské země přijali, se nikdy neprojevil v realitě, to je jasné. Prostě nedodržujeme sliby, které jsme dali. Proto nás žádají o finanční podporu. My jsme se k ní zavázeli. Pokud se k něčemu zavážeme, musíme to dodržet. Musíme zajistit, eh, že skutečně tedy um, Eh, něco poskytneme, nejenom finance, ale také praktickou podporu, abychom eh, překonali velké nerovnosti, které jsou v Tunisku, aby mohli implementovat projekty, které chtějí implementovat. Eh, my jsme oni, s nimi mluvili o strukturálních fondech, jak je obtížné mobilizovat ty státy, které nejsou členy Evropské unie, Uvědomujeme si, že eh, oni potřebují něco, jako jsou naše strukturální fondy, tedy skutečný investiční balíček, který by jim umožnil dělat efektivní strukturální reformy. Eh, to přesně říká pan Galler. Eh, mm, je to potřeba, pokud průmysl má fungovat. To je nutné Eh, proto, aby byl generován e- ekonomický sociální pokrok eh, z hlediska bezpečnosti, boje proti terorismu, imigraci. Toto je absolutně klíčové. Musíme eh, dosáhnout ekonomické prosperity a to rychle. Byla tam připravenost ke spolupráci, pozitivní duch na straně Tunisanů s námi tedy s nás námi spolupracovat a řešit problémy, které je třeba řešit. Oni eh, chtějí, aby ekonomická prosperita se stala realitou, chtějí s námi spolupracovat otázce Libie a hranic a také chtějí spolupracovat v mnoha jiných věcech. Chtějí také vzít některé ty problémy za své. E, mají pocit, že by měli ty iniciativy řídit sami, což je velice důležité. Mně znepokojí určité infiltrace z Libie, které skutečně jsou znepokojivé pro mnoha e, lidí. Také na východě Tuniska, k Alžíru, je uh, také potenciální ohnisko a je možné, že k útokům v eh, Tunisku může dojít znovu. Jsou tady tedy tyto, tato ohniska napětí skupiny aktivistů, které mohou, kteří mohou dělat něco nepředvídatelného a to je důležité pro bezpečnostní zájmy všech. Je klíčové, že Tunisko je pro nás prioritou. Ehm, my jsme Ukrajinu považovali za prioritu velice dlouho. Ehm, Tunisko je malá země, ano, ale pokud se nám podaří dokončit tam tu transformaci, tak by to bylo v našem nejlepším zájmu, v jejich nejlepším zájmu a také v našem nejlepším zájmu. A Evropský parlament by eh, měl udělat všechno pro toto. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za uh, velké množství energie, které jste investoval. A um, já o tom budu hovořit s předsedou Brokem. Uvidíme, zda můžeme zorganizovat podrobnější diskusi v Tunisku, mm, což by bylo možné především po té, de, té delegace. Dalším bod je bod číslo 13, to je zpráva o e, desáté schůzi parlamentního výboru pro stabilizaci přidružení EU Černá hora v Podgorici 17. až 9. dubna. Všichni víme, že Černá hora je ehm, má nejvíce otevřených kapitol v jednání, předseda delegace Stoc, který byl v Černé hoře společně s některými kolegy a jsou tady přítomní. A hlavním důrazem Gino Krivokapič takže nám poví, jaké byly i závěry z toho zasedání. Vím, že se ho zúčastnil i předseda parlamentu Čer, Černé hory, takže paní Doc, prosím, máte slovo. Thank you very much indeed, Chair. Děkuji, pane předsedo. Jenom jednu takovou menší úpravu k naší agendě. Bylo to desáté zasedání SAPC na pobřeží a v Podgorici probíhalo zasedání také. No, o to lépe pro vás. Ano, to je opravdu krásné místo, Budva, to určitě. A proběhly kvalitní diskuze a těší mě, že po tak rozsáhlém jednání jsme dosáhli dohody a opravdu jsem vděčná mým kolegům a Evrop- z Evropského parlamentu, kteří přispěli, například pan Radoš je tu, pan Ranke, tu byl také, ale už odešel a také jsem vděčná sekretariátu za jejich eh, náročnou práci a stejně tak i za překlady. Co se týče politické situace v Černé hoře, ten politický kontext tomu dominují strany eh, ze sociálně demokratické rodiny, takže tam není třeba ta ideologická eh, diverzita, jak je tomu v jiných zemích. Nicméně panuje velká nezhoda mezi různými politickými stranami o různých konkrétních projektech, které probíhají a také o tom zhodnocení pokroku směrem k přistoupení k EU. A jak pan předseda správně podotkl, Černá hora určitě tedy je ta země v rámci západního Balkánu, která eh, má tedy ještě eh, hodně otevřených kapitol, ale také silnou podporu, co se týče populace ohledně přístupu. No a pak tam probíhá vlastně i taková soupeření stran o tom, která je více nakloněna té cestě k EU. Celý proces je hodně spolitizován, je to ale celá řada takových sporných oblastí, ale mě těší, že se nám na konci podařilo dosáhnout dohody i v rámci toho textu prohlášení. Je tu šest oblastí, na které jsme se konkrétně zaměřili. Ty první tři jsou napojeny na kapitol 23 a 24, to je tedy ten přístupový proces zajištění právního státu a konkrétně tady probíhaly rozsáhlé diskuze o potřebě něco dělat na úrovni tedy korupce na vysoké úrovni, jak si asi dokážete představit, proběhla celá řada legislativních aktivit, v boji proti korupce eh, přizvány další agentury tohoto boje, boj proti praní špinavých peněz, nicméně je třeba dosáhnout hmatatelnějšího pokroku v terénu právě v této věci korupce a také to byly určité pokusy eh, eh, navyšovat kapacity eh, v soudním systému. Nový státní zástupce byl jmenován, nicméně ten eh, pokrok stále ještě není tak podstatný. To znamená, hovořili jsme o tomto s našimi černohorskými kolegy. Pak také jsme v tom usnesení vyjadřili skutečnost, že musíme tu mít pokrok v některých konkrétních oblastech, kde byly ještě problémy s právním státem, nahrávací odvětví, telekom. To jsou tady z těchto oblastí to máme signály, že tu byly problémy a potřebujeme vidět tady opravdové zlepšení, nějaký pokrok, ale stejně tak e, e, i v tom prostředí pro média a nás jakožto delegaci potěšilo, že tam došlo také zlepšení té situace eh, s novináři, ostatně pan eh, Tanok je tu jakožto zpravodaj k Černé hoře, nicméně stále ještě tu panuje takové, taková atmosféra, která není velice nakloněna eh, médiím. A samozřejmě Evropská unie naléhala na to odstranění <clears throat> toho zákona Um, proti hanění, nicméně <clears throat> rozhodně Černá hora uh, zatím ještě uh, nemá úplně zapojenou občanskou společnost, nicméně jsou tu problémy i s urážkou na <clears throat> osobní cti a podobně, takže je třeba právě i v té věci médií eh, tuto situaci ještě upravit. To je zase obsaženo v tom prohlášení. Pak jsou tu další tři oblasti, jako zapojení organizací občanské společnosti. To je důležité zase v tom politickém rozhodovacím životě. Setkali jsme se s některými zástupci občanských společností. Pak jsou tu problémy, kterým čelí různé skupiny v zemi. Zase je to zobrazeno v, té, v tom našem prohlášení, problémy menší, například problémy romského etnika. Zase toto se objevuje v tom prohlášení dále problémy žen, zejména v hospodářském životě a zejména také v té formální ekonomice. Tady Ehm, s tím mají problémy ženy, například také jejich zapojení a pokrytí ze strany eh, sociálního zabezpečení a podobně. Pak další skupiny jako LGBT a eh, další menší skupiny. Asi Černá hora je na tom lépe než některé sousední země, ale pak jsou tu ještě otázky jako bezpečnost, eh, situace, podmínky na pracovišti a podobně. My jsme se snažili si tu stanovit určité priority, hovořili jsme i o postižených osobách, v podstatě um, uh, určité poměrně vysoké procento populace, nějakých 10% nemá dobré podmínky ani co se týče uh, příjmu v zemi a možná takovým doložením těch, uh, té situace je, že třeba nemají vůbec ani přístup eh, k parlamentu. Za dva roky se ta situace v zemi vůbec eh, nezměnila a posti- eh, určité skupiny postižených občanů z nás kontaktovali, abychom tedy i toto dali na pořad jednání s našimi protěžky. Pak tu máme i určitou řadu doporučení zase ta ekonomika v Černé hoře, to je spíše ta šedá zóna ekonomiky, takže tady v této oblasti je třeba podporovat sociální dialog, udržitelný turistický ruch a eh, ještě jsme se setkali v rámci jednání s premiérem a vicepremiérem. Potěšilo nás i, že celá řada členů delegace mohla hovořit o všech těchto tématech a myslím si, že ten model, který přijal Černá hora pro tento proces, i co se týče otevírání těch kapitol 23 a 24, že budou věnovat pozornost tedy tomu celému přístupovému procesu. To je pozitivní, protože nám to umožňuje, že můžeme tedy nadnášet všechna ta témata napojená na právní stát a kde jsou opravdové problémy. A ještě na závěr, pane předsedu, nás těší, že jsme mohli navštívit jedno místo, kde jsme zaznamenali ty opravdové výzvy při implementaci kapel, kapitol 23 a 24 a to, s jakým zájmem se do toho zapojují. My jsme eh, navštívili takové eh, solné, hm, solné továrny. To je eh, v podstatě oblast, která byla hodně rozšířená. Ehm, nefungovalo to ještě donedávna, nicméně ta společnost, která získala koncesy, ehm, eh, ta zkrachovala se všemi těmi negativními dopady. My jsme se setkali s tím správcem eh, té, eh, toho bankrotu a v podstatě je tu probíhá určitý právní proces, který řeší tu otázku bankrotu. Ehm, ten ještě není dořešen, pak z toho důvodu je to problematické, co se týče řešení těch případů propuštěných zaměstnanců a v podstatě Eh, mohu říci, že eh, my jakožto delegace jsme měli možnost tu danou dobu tuto oblast navštívit, že jsme to mohli zapojit i do toho usnesení, protože pokud opravdu nedojde k něčemu urgentnímu, k nějaké pomoci, tak ta situace bude naprosto nevyřešitelná a v podstatě Eh, tam v té oblasti zastavovali eh, miliony ptáků při cestě přes Jaderské moře a ta situace bude naprosto katastrofická. Už eh, v roce již před několika lety to byla celá řada zdůrazněných kapitol oblastí, které třeba vyřešit, otázky napojené na ekonomiku, ale právě také i ta pokroková zpráva o životním pobřeží. Rozhodně neříkám, že tam nebyly složité věci v průběhu naší návštěvy, ale pak jsou tu i pozitivní záležitosti. Dosáhli jsme společného prohlášení a chtěla bych ještě jednou všem zúčastněným poděkovat za jejich zapojení. Děkuji mnohokrát, paní Dot. Skutečně je vidět, že se vám podařilo eh, hodně pokročit v této oblasti. Děkuji. Teď má slovo pan Tanek, který je také odborníkem na tuto oblast, bohužel z mikrofonu. Děkuji eh, mnohokrát paní Docové za tu návštěvu. Já jsem bohužel tentokrát nemohl se zúčastnit, ale doufám, že eh, brzy k tomu dojde. Tuším, že 7. května je to naplánováno. Z toho, co jste říkala, to vypadá, že jste v podstatě pokryla stejné politické území, které jsem tam pokryl já ve své zprávě. A zdá se, že eh, vaše závěry příliš neliší od toho, co jsem já v podstatě napsal v oficiální zprávě Evropského parlamentu před několika týdny. A takže se chci zeptat, dáma, jste získala nějakou zpětnou vazbu nebo kritiku eh, k mé zprávě a také se chci zeptat, zda jste hovořila s nějakými eh, tedy, eh, vedoucími představiteli či ministry vlády o tom, jestli se zvětšuje úloha Ruska protože vidíme, že je stále aktivnější v Srbsku v posledních měsících. Snaží se tam eh, Rusko jak si ukázat svoji sílu, zvýšit vliv. A je to důležité vzhledem k tomu, že se Černá hora připojila k sankcím Evropské unie proti Rusku. A samozřejmě Rusko má velké zájmy eh, na pobřeží v této oblasti, takže se chci zeptat, zda jste se nějakým způsobem setkala s tímto. Děkuji panu Tanokovi a teď má slovo ještě pan kolega, pan Radoš. Ano, děkuji vám. Já bych chtěl potvrdit v podstatě všechno, co říkala paní Doc. Samozřejmě existují určité potíže a kontroverze, které jsou zřejmé v černohorské, na černohorské politické scéně a ve společnosti. A, ale jsem rád, že se podařilo dosáhnout určitého kompromisu, protože tomu není často, pokud jde o další země. Konkrétně zde je tady eh, hlavní stranou, vládní stranou sociální demokracie, jak říkala paní Doc, ale eh, opozice není konzervativní z evropské perspektivy. Opozice, vozák, v podstatě byla během eh, referenda za nezávislost proti nezávislosti Černé hory. Takže oni vlastně vůbec nechtěli, aby vznikla ta země, ve které jsou teď politicky činní. A to tedy, jak si působí problémy, když je třeba se na něčem shodnout. Myslím si ale, že nakonec se nám podařilo eh, vypracovat velice dobrý dokument, tu prohlášení a doporučení. A jedna z námitek, která zaznívala během diskusí, byla ta, že neexistuje žádná korelace mezi usneseními Evropského parlamentu a dokumenty, které přijímá společný parlamentní výbor. Což samozřejmě není logické. Tyto dokumenty by měli mít nějaký vztah mezi sebou, měli by eh, spolu do jisté míry korespondovat. Já si myslím, že usnesení a prohlášení, eh, kterých jsme dosáhli, v podstatě pokrývají většinu politických témat. To už vysvětlovala paní Doc, takže to nebudu znovu opakovat nijak podrobně. Myslím si, že jde o zemi, která má obrovskou perspektivu, pokud jde o členství v EU a myslím si, že by měla nadále být vůdčí silou v této oblasti. Pokud jde o otázku pana Tanoka, tak je pravda, že pokud jde o členství v EU a v NATO, tak podpora není stejná. To je propojené vlastně s politikou ve vztahu k Srbsku a s tím se budeme muset někdy ještě vypořádat. A proto jsem byl zastáncem komplexního přístupu ke členství všech zemí západního Balkánu v EU. Politika v Černé hoře je totiž propojená s politickou scénou v Srbsku. Děkuji, říká pan předseda, děkuji panu Radošovi. Vy jste mi teď připomněl eh, referendum v Černé hoře. To ještě musíme vysvětlit. 55 účastníků Tedy bylo třeba, aby 55 účastníků referenda eh, bylo pro, aby bylo referendum platné, aby byl výsledek platný. To byl požadavek také EU. Pokud je o vztah mezi eh, dokumenty vypracovanými společným parlamentním eh, výborem a Evropským parlamentem jako celkem, tak souhlasím s tím, co jste řekl, ale samozřejmě, že to není stejný typ dokumentů protože dokumenty vypracované společným parlamentním výborem také musí schválit ta partnerská země. A ne ve všech politických dokumentech, které přijímáme, můžeme vlastně vysílat stejný politický signál. Jsem nicméně přesvědčen o tom, že důležité je to, aby všechna hlavní politická sdělení, která vyplývají z našich usnesení, byla Eh, zohledněna v závěrech Evropské rady, tedy Rady EU a Evropské komise. Možná by ještě paní Doc chtěla odpovědět na otázky, které zde zazněly, především pokud jde o rozhovory s panem Džukanovičem a eh, o ruském vlivu. Máte slovo. Ano, děkuji. Děkuji také za jednotlivé otázky a za zmínění těch bodů. Teď jenom stručně k referendu a v politických roz, rozpor, k politickým rozporům v Černé hoře. Myslím si, že eh, jeden z rozdílů mezi Černou horou a celou řadu jiných zemí v tom regionu je ten, jak vy jste říkali, ten výsledek referenda byl eh, velice těsný, jak říkal pan Radoš, tak do jisté míry to rozdělení společnosti přetrvává i na stávající politické scéně protože tady na základě těch rozdílů vznikly potom jednotlivé politické strany. Nicméně jedna věc, ke které nedošlo, je, že tady pokud jde o členství v Evropské unii, tak žádné velké rozdíly v těch jednotlivých proudech tam nejsou. To znamená, je tam obecná podpora členství v EU a to je dobře. Bez ohledu na to, že tady v referendu, ehm, pokud jde o referendum, že byly velké rozdíly a tedy jisté míry přetrvávají. A tady souhlasím s tím, co říkali ostatní. Jsou velké rozpory, pokud jde o názor na členství v rámci NATO. A myslím si, že tady musíme být opatření, opatrní. Myslím si, že ta formulace, kterou jsme my zvolili v usnesení parlamentu, na kterém pracoval tak pilně pan Tanok, bylo vhodné, ale musíme vzít v úvahu to, že veřejná podpora pro členství v NATO je nižší než podpora pro členství v EU. To je ještě k tomu, co říkal o tomto tématu pan Radoš. Pokud jde o to, jak je přijímána zpráva pana Tanoka, tak jsem si jistá, že už i on sám to slyšel, a sice, že různé strany využily tuto zprávu pro své vlastní účely, řekněme. Bylo to docela zajímavé dívat se na to, jakým způsobem média eh, poskytovala zprávy o této zprávě. Já jsem eh, se na to dívala i během své návštěvy. Někteří říkali, že vaše zpráva říká, že Černá hora se vede výborně a došlo k velkému pokroku a jiné noviny naopak třeba se k tomu stavili úplně naopak a říkali, že zpráva hovoří o tom, že Černá hora má ještě veliké nedostatky, že vláda nedělá dost a tak dále. Takže eh, to přijetí vaší zprávy je smíšené a myslím si, že to v podstatě ukazuje, že ta vaše zpráva byla dobrá protože jak si pokud vyhovíte všem, tak to znamená, že se vyhýbáte obtížným otázkám. Pokud jde o Rusko, tak jak už zaznělo, jak už říkal i sám pan předseda, tak Černá hora je jednou z mála zemí v tomto regionu, která je stoprocentně v souladu s pozicí evropské zahraniční politiky. A to má v podstatě potenciálně také eh, svá negativa pro Černou horu. Do jisté míry jsme toto uznali tady i během našich diskusí. a i pan Čukanovič to uznal. A Černou horu jsme chválili za to, že je ochotná eh, tedy a přijmout pozici zahraniční politiky EU. Pokud jde o to, zda to ruská strana nějak eh, používá proti závimům vlády v Černé hoře, tak eh, toto je věc, o které nikdo v podstatě s námi nehovořil. Já se dívám i na ostatní členy delegace, kteří tam byli s námi, zda se mnou souhlasí. Myslím, že skutečně toto nebylo téma, které by bylo zmiňováno. A to je tedy dobré, je dobré, že zatím nedošlo k pokusům použít investice jako určitý nástroj proti eh, vládě. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Doc. Teď čekáme, až se připojí paní Makovej. Jenom závěrem k Černé hoře. Oni tedy se chtějí připojit k EU, ale také e, usilují o členství e, v NATO, takže se chci ještě zeptat, e, jaký jste vy měli pocit z tohoto. Ano, paní Doc, vláda rozhodně chce vstoupit do NATO, pokud jde o oblasti, ke kterým se mohla legitimně vyjadřovat naše delegace, protože samozřejmě my se soustředíme na přístup přistoupení do EU, tak celá řada ustanovení, které se týkají kapitoly 23 a 24 a právního státu, tak to v podstatě platí i pro e, členství v NATO. A je to součástí rozhovorů, které vede teď vláda e, s NATO o možném členství. Takže především v těchto oblastech jsme hovořili o členství v NATO a já bych řekla, že já jakožto předsedkyně delegace, možná to vidí ostatní členové delegace jinak, ale já jako předsedkyně jsem považovala za poměrně důležité, abychom se zaměřovali především na témata související s zásadami právního státu, protože my jakožto delegace EU jsme se k tomu mohli legitimně vyjadřovat a ostatní záležitosti už jaksi eh, jsou spíše věcí politické, politické sféry a politického systému v Černé Děkuji, paní Doc, říká pan předseda. Tím jsme tedy uzavřeli bod na pořadu jednání, který se týká schůzy parlamentního výboru, eh, který se, eh, která se týkala v Budvě Doufám, že se vám podaří tedy najít i nějaké řešení ohledně toho ptactva, jak jsme, jak jsme tam zmiňovali. Paní Makovej tu ještě s námi není. Nevím, jestli by někdo mohl ověřit, zda už je na cestě, nebo zda to bude ještě trvat dlouho. Nevidím tu nikoho dalšího z kolegů, kteří tam byli. Aha, výborně paní Meliar tam byla, takže možná bychom mohli dát slovo paní Melior, zatímco čekáme na paní Makovej. Which you had, uh, in um, že byste nás zatím mohla informovat o jednání v Tyrině 16. a 17. března. Um, pak dám paní, slovo paní Makovej. Eh, nejprve dám slovo jí, nebo mm, vy, vy chcete mluvit jako první, jak chcete. Voilà, Madame McAvey has joined us. Přišla paní Makovej. Ne, poslední bod programu, to je de- mm, debriefing po jednání v Tyraně. Mm, možná nás můžete tedy informovat o obsahu a o závěrech, protože my jsme slyšeli, že pan Jakovčič nebyl příliš nadšen celkou atmosférou Můžete zopakovat, co jste řekl, eh, že se říkalo včera, včera během diskuse o zprávě o Albany, pan Jakovčič, který byl ve vaší delegaci, nám signalizoval, že tam byla nějaká zvláštní situace mm, během těch jednání. Možná to můžete vysvětlit. Yeah, starting with... Ano. Většinou tyto mise v Albánii eh, k stab- dohodě o stabilizaci a um, do, stabilizační dohoda, tak často jsou ta jednání zvláštní. Z osmi případů, tedy z osmi doporučení jenom tři byly přijata po eh, během pěti dalších misí to nebylo přijato minulý, ne minulý měsíc, ale ve Štrasburku minulý rok, tam byla poměrně válka. Tam se křičelo a nic se nepřijalo. To je naše role, ale součást naší role s nimi spolupracovat a aby se zvykli na demokracii, kompromisy, jednání, a tak dále. Abych se vrátila k té misi z minulého měsíce. Byl to omezený úspěch v tom, že doporučení nemohla být přijata. Přijali jsme prohlášení obou předsedajících. Mě, mě jako předsedu EP delegace a předsedy albánské delegace. Pro ty z vás, kteří to nevíte, Eh, socialistická strana je u moci, opozice je demokratická strana, což se tedy obrátilo za minulého mandátu v Evropském parlamentu. Klíčovými prioritami ehm, komise mm, boj proti mm, podvodům, korupci, praní špinavých peněz, organizované zločinnosti. To jsme, na to jsme se zaměřovali. Mm, politickému klimatu je to velmi napjaté. A e, mm, bylo to horší ještě z důvodu nedávných skandálů. E, Um, prohlášení dvou členů parlamentu proti předsedovi parlamentu, panu Metovi, že nařídil politické vraždy. My jsme se setkali s panem Meto a zeptali jsme se ho, zda bude rezignovat z pozice předsedy a řek, on řekl ne, proč by měl rezignovat. Poté, co jsme odešli, dva členové parlamentu, kteří dali tato prohlášení, byli zatčeni za různé zločinnosti, včetně falešných tvrzení, eh, pomluvy mm, tedy předsedy parlamentu. Upřímně řečeno, je tam politický boj. Já a my tady jsme byli svědky Um, stejných věcí jako v minulosti, kdy byla demokratická strana u moci a socialistická v opozici, jako bojkot parlamentu, teď je to naopak uh, a oni také bojkotují parlament. Pro, uh, dohoda z prosince 2014 kde, eh, na které pracuje pan Kukenstein, Kukenstein a další. Pokud eh, když eh, šest měsíců nechodíte do parlamentu, bojkotujete to a nedostanete plat, takže oni se vrátí v době, kdy končí ten bojkot, maximální tedy možnou dobu toho bojkotu. Sešli jsme se s premiérem. předsedou parlamentu, albánským prezidentem pan mm, Našanem. Také jsme se sešli s eh, zástupci občanské společnosti, pracovní skupinou um, justice a nevládní organizace, které s nimi spolupracují. Sešli jsme se s velvyslancem, EU velvyslancem z Chorvatska. Bylo to důležité setkání, první setkání. Mm. a ano, byly tam určité úspěchy v boji proti korupci velice, mých je velice málo, je to teprve začátek. Problém je důvěra trestní, státní zástupce, včetně těch, slyšela jsem tedy od mm, různých, z různých zdrojů, že nejvyšší státní zástupce nemá důvěru, že to je tak vnímán, jako že nemá důvěru a to mm, říkali velvyslanci. Takže určité úspěchy v boji proti korupci byly dosaženy, ale omezené, e, reforma justice omezená, veřejná administrativa, mm, tedy role, e, veřejná zpráva to na, na papíře, na implementace v praxi je nejobtížnější. Všichni jsme si byli jednotní, no, všichni jsme se shodli, že Albánie začíná jednat o vstupu, bude mít pozitivní dopad na proces reform, jak, bylo, jak tomu, stejně jako tomu bylo v mnoha jiných věcech. Ehm, je důležité tedy ty reformy dělat, protože to skutečně eh, bude znamenat zlepšení situace v zemi. Tato stabilizační asociační dohoda EU a Albánie nemá jednací řád a já bych je chtěla navrhnout, chtěla bych navrhnout nějaký řád eh, procesní, protože jsem viděla, co se stalo bez toho jednacího řádu. Nikdo nerespektoval čas, nikdo nerespektoval udělené slovo. Pokud někdo dostal slovo, pět nebo šest dalších e, ho překřikovalo a také jsem se sešla s místo předsedou demokratické strany a byl například překvapení, proč máme mm, čtyři ministři mm, informují tento výbor co dělali v klíčových um, reformních oblastech. My jsme všichni vysvětlili, že to je standardní demokracie, že parlament, každý národní i evropský si zve exekutivu, ministry, komisaře, kohokoliv, aby informovali o nějaké otázce a pak dáváme otázky a pak je kritizujeme. To je normální. proč jenom, pro čtyři ministři, proč nejenom jeden? To byla další otázka, že dlo, to byla dlouhá diskuse. I když jsme jasně řekli, že jsme eh, to vyřešili před vlastní schůzí, zase to začalo s média, byla přítomna v mnoha případech, ehm, tomu tak bylo. A to stále stejné politické napětí vnitřní. V situaci, kdy byly ze strany u moci. A také je důležité říci, že Evropský parlament vyvinul značné úsilí. My jsme navrhli dva kompromisní pozměňovací návrhy protože eh, by nebyly, nebyly akceptováni, tak nechtěli přijmout, jeden dva, nebo dva to neakceptovali, tak to nechtěli přijmout. Nebyly proto je nutné mít nějaký jednací řád, protože my nemůžeme přijmout doporučení, po i, když, jsou, když jsou tedy eh, přijaty velkou většinou. Co je to velká většina? To se dá kdykoliv spochybnit, takže musíme, já tedy připravím jednací řád a pak mm, to bude aplikováno na, na CSP. Děkuji, paní Makovi. Ano, a nyní opravdu lépe chápeme to, na co se odkazoval včera pan Jakovčič, co se týče celého vedení toho zasedání. A nyní bych rád předal slovo paní Susan Melior, která se také zúčastnila této delegace, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také, eh, také mám, tedy byla jsem tam poprvé, mám, měla jsem subjektivní eh, pocit, dojmy z toho paní Makovej se pokusila popsat, jak obtížná ta diskuse byla. Já si kladu otázku, nejspornější byla účast tří ministrů na těch jednání. Otázka je, zda je tomu tak vždycky, anebo zda platí nějaká pravidla, že jenom minister zahraničí tam zastává určité stanoviska, to já nevím. Ale mm, myslím, že to je třeba vyjasnit, aby byly, byly jasné postupy pro všechny tyto asociační stabilizační výbory. Můj dojem z Albánie je, že na politické úrovni e, se snaží e, mm, schvalovat zákony a dostat se dál, ale musí se především podařit dosáhnout e, na občanskou společnost tedy propast mezi politikou a obyvatelstvem je třeba pre, překonat. Kolega Fleckenstein to včera dobře popsal. Jde o to, že lidé si musí všimnout pozitivních změn a teprve pak mohou přijmout demokracii, zažít demokracii. Já myslím, že ten proces je, probíhá, ale zákonné změny byly Mm, tedy již přijaty a musíme se dívat dopředu. Kolega. Děkuji a nyní bych předal slovo panu Šlénovi. Paní Šlénové. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem se také zúčastnila této návštěvy Albánie a jak sdělila naše kolegyně Makovej, naším největším problémem byla politická nestabilita a neschopnost vést s námi dialog. Občané této země potřebují cítit důvěru v instituce, nicméně bohužel tak tomu v zemi není. Hovořilo se o napětí v průběhu našich zasedání. My Doufáme, že v nadcházejících měsících se situace zlepší. V červnu proběhnou volby v této zemi a já osobně si přeji, že se a doufám, že se ta situace v zemi zlepší, že se nám podaří vést dialog, který je nevyhnutný pro to, aby celý reformní proces mohl pokračovat. Byly tu zmíněny, eh, bylo tu zmíněno pět priorit, a určitě i mnoha další témata si vyžádají mnoho, mnoho práce. Je to nesmírně zapotřebí. Ostatně už to zaznělo i v rámci Benátského výboru. Je třeba lépe pracovat, lépe zapojovat veřejnou zprávu, zapojovat soudce, Nezávislost a odbornost soudců je totiž eh, naprosto nevyhnutelným předpokladem pro zajištění silných eh, institucí. Oblast organizovaného zločinu i tady je zapotřebí posílit spolupráci mezi jednotlivými složkami. Myslím si, že k tomuto tématu to setkání bylo velice užitečné a ještě také souhlasím s kolegyní Susan Milior, co se týče lepšího zapojení občanské společnosti. Občanská společnost může totiž sehrávat i dobrou monitorovací úlohu. A my proto doufáme, že něco takového bude fungovat. Hovořilo se také, že je zapotřebí nějaký systém, nějaký mechanismus médií, které by byly Eh, která by byla nezávislá, objektivní, to je také zásadní pro to, aby stát demokraticky fungoval. Zhodli jsme se na tom, že všichni doufáme, že už v průběhu příštího zasedání tento náš dialog bude lepší. Děkuji a ještě kolega Bostináru. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl uh, poděkovat zpravodaji e, za přispění k té analýze vývoje v Albánii, protože ti, kdo vědí, e, jsou obeznámení s tím vývojem v Albánii, tak je třeba si uvědomit, jaké omily země učinila v minulosti, ale také ty omily, které jsme dopustili my tady v Evropské unii. A jedno takové ponaučení z, ta, z té dohody, jak o tom hovořil pan Fleckenstein a pan Kukan, že dvě politické skupiny, které, ze kterých vzešli lídři, se musí dodržet ty e, závazky, že se tedy nebudeme přiklánět ani na jednu stranu, že si budeme vše prověřovat, protože oni to používají že buď tedy povolávají EPP nebo socialisty, aby vlastně podpořili své myšlenky, svoji agendu, ale ne vždy ta informace je důvěryhodná, nebo bychom ji neměli bezmezně věřit. Za prvé tedy je tu potřeba vše prověřovat a za druhé je tu potřeba hovořit jedním hlasem ohledně klíčových témat ve vztahu k Albánii. Víme, že Albánie má v regionu významnou rolu, i co se týče toho posledního prohlášení premiéra Edi Rama, co se týče Kosova. A další ponaučení z těch výsledků a z toho způsobu, jak se obě strany v Tyraně chovají, tak nás to vede k závěru, které, který je důležitý pro naši politickou skupinu tedy mít schopnost a také odvahu um, se tak nějak odklonit, vzdálit od těch našich partnerů uh, ve chvíli, kdy se pravidla jsou rozhodnuta A když některá strana by měla být z těch pravidel vyloučena, uplatnit eh, eventuálně i eh, určité sankce, pokud se pravidla nedodrží, protože když se podíváme na poslední vývoj, tak je to jasné taková inklinace z těch eh, na obou stranách se tak nějak odklánět od toho, no, řekněme, bruselského rozhodnutí. A také Eh, je třeba ukončit tu záležitost z minulosti, když premiér, a to nezávisle na jeho jméně nebo na straně, eh, přicházel a eh, toho jsme tady vítali, tu druhou stranu zase vinili. Myslím si, že když chceme uspět v Albánii a pokud tam uspějeme, můžeme uspět i v bývalé Jugoslavské republice Makedonii, Eh, tam stejně tak dvě hlavní skupiny hrají významnou roli v tom procesu stabilizace. Děkuji, pane Bostináru a Monika, ještě chce říct si několik slov. Ano, já bych chtěla poděkovat kolegům za jejich slova. No, my jsme tam byli eh, společně, takže jsme to zaznamenali. A konkrétně paní Melior a paní Schlein. Já souhlasím v tom, že musíme um, podpořit uh, to, aby země šla vpřed. Ano. Mm, některé věci třeba neproběhly dobře. Víme, že za předchozího mandátu třeba zase socialisté něco bojkotovali a my jsme se přikláněli. Uh, k jedné z těch stran. Každá ta naše příslušná politická rodina se přikláněla ke svému politickému protěžku. Ostatně i v Dubnu jsme se setkali zástupci občanské společnosti, oni nám řekli, nám se to loni nelíbilo, když v podstatě každá ta skupina z politického parlamentu se přiklonila zase k té své příslušné straně z politické rodiny. Říkali, lidé tomu nerozumí. Lidé chtějí vidět, co je ta správná, jaká je ta správná pozice, ten správný názor, aby věděli, jak má ta země směřovat. A Musíme tedy uznat, že je zapotřebí ještě se více zaměřit na občanskou společnost, aby měla být zapojená, měli bychom ji podpořit, aby nám pomohli i zpracovat eh, lidi, protože samozřejmě tyrana neznamená zbytek země, ve zbytku země také panuje rozsáhlá chudoba, a nedostatečné informace v podstatě tam málo kdo ví něco o přistoupení k Unii, jsou tam velké rozdíly. To znamená, občanská společnost je důležitým pilířem, s kterým je třeba opatrně zacházet. A jsem si jistá, že příště vykonáme stejné úsilí, ne ještě větší, tak jak jsem to ostatně již předeslala aby se dokončila ta doporučení, protože je to důležité pro zemi. Ono to není důležité pro nás, je to důležité pro ně, aby splnili ty doporučení parlamentu. My to neděláme pro sebe, děláme to pro ně. Ještě jednou vám všem děkuji. Děkuji kolegům, kteří se zapojili do této složité mise. Já děkuji vám, paní Makové. My opravdu doufáme, že budete schopni v co nejkratší um, době eh, zapracovat také na těch eh, postupech. Já jsem se také někdy eh, zapojil do těch misí, bohužel za Eduarda Kukana se nepodařilo tento mandát splnit, tak doufám, že tady to setkání již eh, nám poukazuje určitou naději, že se něco změní, že jsou tu už tři oblasti, které by mohly být dokončeny. Ta politická polarizace s opozicí, to je věc, kterou nevidíme jenom v Albánii, je to i v Makedonii, rozhodně je to špatný signál, ale eh, tak nějak nenastoluje tu evropskou dynamiku takovým směrem, jak bychom si přáli. Ještě jednou vám přejeme mnoho úspěchů. My jsme si všechny ty potíže poznamenali a doufáme, že příští setkání bude produktivnější. Pokud dovolíte ještě několik slov eh, do záznamu. Ta média tam byla. Já jsem měla podobnou zkušenost i v Moldavsku s komunistickou stranou. Na úvody tam pustí, pak je zase pošlou za dveře a začnou pracovat. Ale zástupci médií řekli, když eh, pozvo, pozvete Evropský parlament, to není dobré. Oni mezi sebou bojují na dobácí scéně, lidé jsou tam unavení z těch skandálů a z toho bojování. A pak budete bojovat eh, s námi eh, o čem, proč? To je špatné. Všichni si to vlastně tam uvědomili. Děkuji vám a tímto můžeme ukončit dnešní zasedání a setkáme se na počátku května. Děkuji a nashledanou.